Okay, if people could please take their seats and we'll try to start almost on time. That would be... Dobrý den, myslím, že můžeme začít téměř přesně. pokud tedy budeme užívat veškerý čas mezi diskuzními koly, budeme mít delší dobu No, tak... Takže si můžete vybrat také jazyky, ve kterých chcete poslouchat. Já se jmenuji Jean Lambert, jsem poslankyní Evropského parlamentu patřím do výboru pro občanské svobody a jak slyšíte, tak jsem ze Spojeného království a jsem z frakce zelených v Evropském parlamentu. Dnes jsme si rozdělili zde vedení této schůze mezi jednotlivými členy parlamentu. Já jsem byla zpravodajkou pro podpůrný asilový úřad, který byl odhlasován minulý týden ve Štrasburku, měl být odhlasován, ale bohužel Sobka rozhodla o tom, že hlasování se bude konat na druhém plenárním zasedání v květnu a proto mezi námi vítáme malské zástupce, protože tento úřad bude fungovat ve Valetě na Maltě. Já také jsem v parlamentu s pravodajkou pro takzvanou kvalifikační směrnici na ní jsme právě zde v parlamentu začali pracovat. Já jsem také se podílela již na eh, této směrnici ve fázi konzultací a nyní je tato směrnice ve fázi spolurozhodování a já doufám, že této věci také pokročíme vpřed. Doufám, že dojde k pokroku v parlamentu i v radě. Máme zde různé zástupce politických skupin a to jsou ti, kteří pracují v oblasti azylu a my rádi hovoříme také se zástupci národních parlamentů o tomto tématu. Dnes odpoledne si velice dobře uvědomujeme, že existují rozdíly při aplikaci současných eh, předpisů. Některé státy jsou pod zvláštním tlakem a také někdy tyto státy mají pocit, že nejsou dostatečně podporovány ostatními členskými státy v plnění svých úkolů. V roce 2008 Evropský parlament si požádal o zpracování studie eh, Network eh, Odysseus, tedy sítě Odysseus a my jsme požádali Eh, síti Odysseus, aby se zabývala aplikací současných zákonných předpisů a jejich zlepšením. Naším cílem je především mít kvalitnější, efektivnější systém, který také bude chránit lidi, kteří to potřebují. My dnes budeme hovořit o různých aspektech tohoto problému a celková studie bude k dispozici během několika dnů či týdnů, o tom se také něco dozvíme. Takže až bude tato studie k dispozici, pak na základě dnešních znalostí se dozvíme také víc. Budeme Máme tady experty, kteří budou hovořit, budou hovořit asi 8 minut a potom budou moci, budeme všichni moci klást otázky a také budeme moci zde prezentovat naše vlastní názory a také názory eh, jednotlivých parlamentů a máme tady také další jednotlivé podklady, tedy národní podklady. A proto já nyní předávám slovo panu Filipovi de Brochery, který je profesorem na Institutu eh, evropských studií a právnické fakultě Univerzity Libre de Bruxelles a který je koordinátorem univerzitní sítě Odysseus. Prosím, máte slovo. madame la présidente euh, mesdames et messieurs euh, les. Euh děkuji paní předsedkyně dámy a pánové určitě jsme velice vděční za to, že nás Evropský parlament pověřil vypracováním této studie o budoucnosti společného evropského azylového systému a proto jsme se tedy zabývali tím, že jsme zřídili v rámci sítě Odysseus výzkumný tým, který se bude zabývat touto problematikou a má členy z různých členských států. Rozhodli jsme se vypracovat studii, která se bude skládat ze tří částí. Část jedna, tam se tedy bude jednat o to, k čemu jsme byli vyzváni přímo Evropským parlamentem, zhodnotit modality, které se týkají azylu, Takže zcela všeobecně můžeme vyjádřit politování, že hodnocení, které se probíhalo, se soustředilo na realizaci právnického charakteru, nikoliv na dopady politického charakteru, což tedy znamená, že nařízení z Dublinu nemůže být eh, skutečně zhodnoceno. Musíme ovšem také konstatovat, že komise hodnotí směr směrnice s cílem zhodnotit tuto směrnici, zlepšit ji a tady se jedná také o použití impaktní studie pro realizaci zhodnocení této směrnice. Výsledky jsou poněkud smíšené, když se na to hodnocení podíváme a týká se to nejenom komise, zdaleka ne, ale i členských států. Členské státy vždy nesledovali doporučení komise především z 21.6.2006. Cílem bylo zlepšit mechanismus hodnocení. Můžeme pouze doufat, že realizace nového článku 70 Lisabonské smlouvy představuje šanci, která by měla být využita na zlepšení hodnotících mechanismů. Část 2 naší studie se zabývá návrhy nové strukturování komise. A tady možná mohu jménem všech svých kolegů říci, že naše hodnocení eh, je pozitivní, pokud jde o návrhy komise. Takže samozřejmě máme tady také principiální výhrady, to je samozřejmě pochopitelné, pokud jde o dublinský systém, některé zlepšení jsou potřebná, mělo by se jít podle našeho názoru více dohloubky, více realizovat princip solidarity, který je zakotlen v článku 80 Lisabonské smlouvy. V naší zprávě budou návrhy pod zodpovědní Francesco Mariani. Nebudeme se tedy zabývat detailněji touto tematikou, ale v závěrečné zprávě to bude mít opravdu velký význam. Pokud jde o přijetí, podmínky, kvalifikace, azylové řízení. Já si myslím, že harmonizace celé azylové politiky by měla být zlepšená, mělo by to vést k větší koherentnosti a myslím si, že je třeba také dodatečně zohlednit práva, která se týkají požadavku na dodržování lidských práv. Chtěla bych poukázat na některé specifické body Především někteří z kolegů se tomu budou podrobněji jmenovat, například věnovat. Potom tedy ještě další kolegové, kteří se tím budou zabývat. budou se zabývat tedy na následujícími otázkami. Tady se jedná tedy o právnické záležitosti v souvislosti se spolurozhodováním. Kolegové budou tedy se zabývat těmito technickými otázkami, které se týkají žadatelů o azyl. Pak tady byly ještě konkrétní žádosti eh, během tohoto slyšení, které se týkají celé této tematiky, všechny právnické nástroje, které jsou tady k dispozici, o kterých se hovoří Lorenz a pan Heilbronner budou hovořit o těchto otázkách. Jedná se především o ty eh, žadatele o azyl, kteří vyžadují zvláštní podpory a ochrany a potom také o brání eh, žadatelů o azyl do ochranné vazby. Jedná se zde o zodpovědnost členských států za žadatele o azyl, pokud tedy tato činnost je eh, vyvíjena mimo jejich hranice. Jedná se zde také o možnosti, které mají uprchlíci eh, požádat, eh, skutečně tedy požádat o azyl. Třetí část naší studie se zabývá návrhy do budoucna zlepšení celého azylového systému v Evropě. Už teď si můžeme položit otázku, zda tedy dlouhodobě je potřebná ještě třetí fáze při budování společného evropského azylového systému. Jak chceme dosáhnout těchto ctižádostivých cílů, které byly stanoveny v stokholmském programu? Budou zde formulovány další návrhy během dnešního odpoledne. Bude se jednat o koherentní uspořádání asilového systému. Je třeba být skutečně aktivnější a zavést větší soudržnost do tohoto společného systému. Jedná se zde samozřejmě také o tuto Evropskou kancelář, podpůrnou kancelář a také o zavádění eventuálního azylového soudu. Mohu ještě zmínit jednu věc. Je pro nás opravdu velikou ctí, že můžeme dnes odpoledne představit první výsledky tady v parlamentu a chci vyjádřit naději, že tato studie bude užitečná a je pro mě skutečně velice důležitá důležité, aby v každém případě byly k dispozici zpravodajové. Politicky je to opravdu obtížná práce, nejenom politicky, ale i technicky. Srdečně děkuji za vaši pozornost. Thank you very much for that. Děkuji. Děkuji za tento úvod, který nám objasnil to, o čem se teď dnes budeme bavit a také ty hlavní klíčové body. Takže myslím, že budeme v kontaktu, tedy náš zpravodaj s univerzitou. Můžeme přistoupit k další části programu a sice Jacques Jomot mm, nás seznámí s obecnými zásadami evropského práva jako návodu k definování procesních záruk pro žádatele o azyl. Merci, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les parlementaires, Mesdames, Messieurs. Eh, dobrý den, dámy a pánové poslanci. Mám jenom pár minut a v té době vám mám vysvětlit, proč je zajímavé vycházet ze obecných zásad evropského práva a jaké to de facto bude mít eh, procesní garance pro udělování azylu. V současné době se pracuje na prováděcí směrnici a podle ní mají mít žadatelé o azyl statut, statut uprchlíků, ale zůstávají nedotčeny kompetenci členských zemí Eh, přičemž v současné době se snažíme posilovat eh, ta minimální kritéria, respektive to, to minimální společné, minimální společný eh, jmenovatel, který tam máme. Otázkou tedy zní, jakým způsobem tedy stanovit nová kritéria, tak, aby postup byl společný, přičemž se týká různých členských zemí, kde v současné době jsou ty postupy velmi rozmanité. My tedy musíme nejdříve také najít ty vhodné zdroje, o kterých se bude odvíjet ta, to sjednocování eh, celého procesu. My máme k dispozici doporučení eh, zástupce, tedy vysokého reprezentanta OSN a my de facto se musíme řídit mezinárodním právem, které se týká eh, ženevské konvence. Dále máme konvenci na ochranu základních práv a svobod. Eh, nicméně dále máme také určité soudní výroky k tomuto tématu. Je tedy jasné, že Evropská konvence, ta se řídí vlastně, respektive ta reguluje imigraci, ale ne přímo azylová práva. Eh, čili zde vstupuje do hry eh, Evropský eh, soudní dvůr pro lidská práva. Takže my máme tedy článek 203 konvence a máme článek 13, který se týká minimálních kritérií pro žádosti a odvolávání se proti rozhodnutí. Tady máme dvě možnosti. Máme článek 47 eh, základní listiny svobod a práv a tam je stanoven práv na, právo na odvolání proti soudnímu rozsudku. A to samo o sobě stanoví minimální kritérium. A pokud se týče administrativních postupů, eh, uplatní se článek 41 listiny a to se týká evropských orgánů, při výkonu jejich příslušných úkonů. A dále e, záleží také na způsobu uplatňování procedurální či prováděcí směrnice. A tady e, bude samozřejmě záviset také na tom, e, jakým způsobem se k tomu postaví jednotlivým případům soud, který je bude muset posuzovat. A Další eh, komplikace je, že nyní máme Lisabonskou smlouvu, která poněkud situaci mění. Čili my máme eh, jurisprudenci, která se týká další záležitostí v rámci Evropské unie, ale Evropský soudní dvůr stanoví postupy, která se musí které se musí dodržovat při administrativních postupech. No a na druhé straně jsou to kritéria, eh, podle kterých se má rozhodovat. Tady je třeba opatrnosti, poněvadž zejména horizontální kritéria jsou otázkou také výkladu a zvážení. To znamená, že zde můžeme uplatňovat pouze obecné zásady evropského práva, a na druhé straně zde máme unijní soudy. Máme zde také procedurální skupinu, která se snaží na základě už vynesených rozsudků soudního dvora sestavit jakýsi katalog principů, které by se daly použít jako jakési procedurální pojistky, eh, pokud se týče oblastí, kde je třeba vykonávat určitou ochranu. A Musíme si uvědomit, že eh, tento katalog obsahuje rozhodnutí ve zcela konkrétních případech. A to znamená, že eh, směrnice, eh, na které se pracuje, je ovšem něco jiného, poněvadž tam jsou stanovovány obecné principy. A já tady eh, předám slovo kolegyni, paní Sarla, eh, která eh, nám vysvětlí na dvou příkladech konkrétně, o co vlastně jde. Voilà, je pense que ça y est, il est rouge. Alors deux exemples concrets, comme, comme l'a dit Jacques Jomot, il n'était pas possible ici dans le temps qui nous était imparti. Dvě konkrétní případy protože nemáme dostatek času, abychom šli do hloubky. První příklad je ten, na kterému vidíme veškeré potíže, a to je právo na právní pomoc a sice právní pomoc zdarma pro uchazeče o azyl tady sehrávají svou roli základní podmínky a také první procesní fáze. Tady je otázka toho, do jaké míry je toto přiměřené, zdali je to také nutné a e, povinné. Zatím nemáme žádný rozsudek, který by přesně toto e, e, definoval, ale zatím z judikatury můžeme počítat s tím, a říci, že jestliže se jedná o opravdu osobu, která musí být chráněna, tak, že by tato osoba měla dostat také právní pomoc zdarma. Dále je tady druhá otázka, o které se diskutuje v jednotlivých členských státech, to je otázka odkladného účinku. To znamená, jestliže žadatel o azyl například také e, se odvolá a toto je také reflektováno v jednotlivých nástrojích. Takže opravný prostředek má se používá, ale nesmí vést k vyhoštění. Ale máme tady propojení těchto dvou právních problémů a to znamená, že tedy na jedné straně máme odkladný účinek a to proto se domnívám, že odkladný, odkladný účinek my by měl platit také pro oblast ozilu a neměl by, by vést k vyhoštění. Eh, děkuji. Eh, z toho, co jste řekli, to vlastně eh, tady zazněly věci, které jsme zmínili už úplně eh, na začátku a o kterých jsme také debatovali zajisté v tomto parlamentu a možná také na eh, národní úrovni v našich domácích parlamentech. Jako poslední v této sekci promluví Francesco Majani. Aby jsme ho požádali, aby se zabýval otázkou, zda členské země mohou navzájem důvěřovat svým asilovým systémům. A to je otázka, která se alespoň tady objevovala téměř pořád, mnohokrát. Takže e, jestliže můžeme jim důvěřovat dobře a pokud ne, tak co to potom znamená, jaké to má konkrétní důsledky. Teď si to vyslechneme. Děkuji vám, paní předsedkyně. Paní předsedkyně, dámy a pánové poslanci, kolegové, je mi velkou ctí, že zde mohu promluvit před tímto vybraným publikem. Koordinátor tohoto projektu Filip de Brojke řekl už, že máme velice málo času, proto já se budu zabývat pouze jedním problémem dublinského systému. Samozřejmě, že i další jsou zajímavé, ale když tak to potom v otázkách odpovědí, pokud bude čas. Jak připomněla paní Lambert, já se zabývám velice obtížnou otázkou. To znamená, mohou věřit členské země navzájem svým příslušným asilovým systémům. Eh, vyjasněme si nejdříve, co vlastně znamená to slovo důvěra v této souvislosti. Eh, tady můžeme mít na mysli to, že důvěřujeme v to, že eh, žadatel o azyl eh, bude, že s ním bude zacházeno eh, způsobem, jak se patří, nebude eh, ponižován, nebude mučen, nic podobného, jestliže ho přesuneme do jiného členského státu. Takže toto je zhruba obsah obsah, právní obsah termínu důvěra. Možná, že v této souvislosti je vhodné zdůraznit, že absolutní respekt po, pro non-refoulement, že to je skutečně úhelný kámen eh, nově budovaného celoevropského systému. A pokud se týče mezinárodního práva, členské země jsou povinny tento princip respektovat vždy tehdy, když přesouvají žadatele o azyl do jiného členského země v souladu s Dublinskou konvencí. Evropský soudní dvůr pro lidská práva zcela jasně řekl, že členská, členské země nemohou automaticky se spoléhat na eh, dublinský, eh, dublinskou směrnici a nadále, nadále jsou eh, zodpovědné za osud příslušného přesunovaného člověka eh, v souladu s daným právním principem. Takže eh, když se vrátíme k té původní otázce, mohou skutečně si navzájem členské země dověřovat? Odpověď na tu otázku podle Ženevské konvence a podle Evropské konvence o lidských právech mohou mít důvěru, ovšem podmíněně, nikoli absolutně, nikoli slibou důvěru. Co to znamená podmíněná důvěra? Všechny členské země jsou stranami ženevské konvence. A tady vychází se z předpokladu, že budou respektovat své závazky. Toto je základ důvěry. Na straně druhé je zcela jasné v mezinárodní jurisprudenci, že všem musí existovat možnost eh, tento předpoklad, že tento předpoklad nebude, eh, nebude na něho spoléháno. To znamená, že členská země může upustit od transferu osoby do členské země, kde jsou příslušné procesy eh, nedostatečné tato možnost transferu, jak je tomu dnes, to je takzvaná sovereignty clause. Členská země, která přijme žádost o azyl, se může rozhodnout, že nebude přesouvat eh, žadatele do jiné členské země a že bude případ řešit sama. Toto je jakási pojistka, pojistka pro to, aby dublinský systém byl uplatňován v souladu s nejdůležitějšími mezinárodními standardy pro ochranu. Tak tolik ze hlediska zákona. Z hlediska praktického tato garance je velice důležitá. E, nedovedeme si ani představit, jak moc je důležitá. Všichni víme, že azylový, azylové standardy se velice podstatně eh, liší v jednotlivých členských zemích a podle názoru příslušné agentury OSN eh, ne všude jsou tyto standardy v souladu s mezinárodními standardy, čili máme tady rozdíl mezi teorií a praxí. Jestliže ta suverenita, můžeme to vidět tak, není eh, dostatečná a v této souvislosti eh, musíme vítat návrhy komise na zlepšení dublinského systému, protože pokud eh, to bude naplněno, budou zavedeny důležité pojistky, například opravný prostředek proti transferu. Čili toto je eh, dohledná doba. Ale co dlouhodobě? Bude možné, jestliže budeme mít nový společný evropský asilový systém, eh, stanovit pravidlo absolutní důvěry. Jinými slovy, bude možné zcela opustit od té tzv. sovereignty clause a od možnosti eh, odvolávat se proti transferům na základě non-refoulement já bych to viděl takto. Já bych řekl, že ne, pokud evropský asilový systém se bude vyvíjet v současné linii. A totiž, jestliže by to nastalo, jestliže bychom rozvíjeli stávající systém, eh, pak by tady byly dva důležité strukturální rysy. Za prvé příjem asilových žadatelů by zůstalo v rukou členské země. Samozřejmě v rámci harmonizovaného práva. Za druhé, pokud se týče mezinárodního práva, individuální povinnosti a odpovědnosti členských zemí by zůstaly stejně důležité, jako jsou dnes. To znamená, vzhledem k těmto dvěma Eh, rysům, jestliže sovereignty clause je nezbytná dnes, pak by byl proto, aby zůstala zachována také do budoucna. A místo toho zavádět eh, absolutní důvěru, to by byla nebezpečná zkratka. Místo toho, abychom nadekretovali důvěru, je možné a musíme ji postupně budovat. Musíme posílit základ pro důvěru, to znamená přísné standardy, eh, plná, plný respekt mezinárodnímu právu a také respektování eh, přes eh, prostřednictvím monitorování a sdílení zátěže. Jestliže tyto základy budeme mít vybutovány, dobře, ale stejně z právních důvodů Eh, budeme muset si zachovat tuto podmíněnost, i když nebude tak důležitá jako do budoucna. Děkuji vám. Thank you. Děkuji vám, děkuji všem řečníkům za to, že nám dali úvod do tématu a také nás seznámili s praktickými otázkami, se kterými se budeme dále zabývat při přepracování asilové legislativy. A já se domnívám, že k otázce důvěry se dnes odpoledne ještě budeme vracet. Již se také někteří hlásili o slovo, že budou chtít položit buď otázku, anebo se vyjádřit. Já žádám všechny řečníky, aby dodržovali dvouminutovou lhutu, aby všichni přišli na řadu. A my tady za Český senát vítáme pana Grulicha. Vážení přátelé, rád bych vás v krátkosti informoval o projednávání asilového balíčku Senát se asilovou oblastí důkladně zabýval a přijal usnesení prakticky ke všem předlohám, které byly v průběhu minulého roku publikovány. Český senát v obecné rovině souhlasil s tím, <coughs> že další harmonizace je do budoucna nutná, na druhou stranu také podotýkal, že u některých směrnic uplynulo pouze málo času mezi jejich implementací a mezi novými návrhy. Senát tak nebyl zcela přesvědčen, že uběhla dostatečná doba, aby mohly být identifikovány všechny problémy. Návrhy eh, by podle Senátu měly mít komplexní úvahu, aby v dohledné době nemuselo docházet k jejím dalším úpravám. Dále Senát parlamentu České republiky nedoporučuje přístup žadatelů o azyl na pracovní trh. Vede jej k tomu zkušenost se zneužíváním tohoto instrumentu. Lidé přicházející spíše z důvodu ekonomických obcházejí předpisy regulující legální migrační procesy. Vážnější výhrady měl pak Senát k možné změně pravidel fungování dublinského systému. Ten považuje v současné době za systémové a funkční řešení a nevidí důvod, proč do něj zasahovat. Senátu eh, nebylo například zřejmé, na jakém základě by Evropská komise deklarovala neschopnost jednoho z členských států zabývat se žádostmi o azyl, což je jedna z klíčových otázek. Děkuji vám za pozornost. Sorry, just a moment there while we caught the end. Tak eh, ano, děkujeme. Děkujeme za poskytnutou informaci o pozici Českého senátu eh, k řadě otázek, eh, mimo jiné také Dublinu. A také pokud se týče eh, timingu, to znamená času, který máme k dispozici pro jeho implementaci. To je určitě věc, která tady zasnívala i dříve. A nyní paní Flotre z Evropského parlamentu. Děkuji vám, paní předsedkyně. Eh, já bych chtěla využít eh, toho, že zde máme právní experty a chtěla bych se zeptat na to, jaké důsledky podle nich budou vyplývat z přijetí eh, úmluvy o lidských právech, tedy důsledky pro mezinárodní závazky, které tady někdo se pokoušel vysvětlit na jednotlivých případech, také možnost odvolání, možnost bránit se proti narušování práv jednotlivců. A ještě otázka na posledního řečníka budoucí výhledy evropského azylového systému Eh, který je spíše založen na principu společenství. Jestliže tedy rozhodnutí jednoho členského státu musí platit ve všech ostatních, pak eh, se musíme ptát, zda bychom měli mít Evropský asilový soudní dvůr, který by byl eh, místem definitivního rozhodování v případě odvolání a potom, jaké by to mělo důsledky pro fungování vnitrostátních soudů při posuzování žádostí o, o azyl. Eh, uvažovalo se o tom? Uh, a ještě myslím, že Sophie Guillaume má otázku. Ale jsou zde také zástupci eh, národních parlamentů. Pokud se chcete přihlásit, tak prosím zamávejte, abyste neměli pocit, že je to tady jenom pro europoslance. Euh, euh, euh, Děkuji, budu stručná. Na první otázku, která tady byla zmíněna, chci říci, o tom se už hovořilo. Jedná se tady o problematiku účinnosti právních prostředků a co všechno z toho vyplývá. Bylo by tedy velice užitečné, kdybyste to mohli zopakovat podrobněji. Mám dvě stručné otázky. Jednak pojem bezpečná třetí země. Pro tu směrnici je to velice důležité, toto téma. A koncept bezpečné třetí země a sestavení evropského seznamu, jak bych to teď nazvala, protože evropské státy mají potíže s tím, aby se na tomto seznamu dohodly, tak mám dotaz, budeme se ubírat i nadále tímto směrem, zachováme tento pojem eh, ve textu směrnice, anebo to změníme tam, kde se jedná o ustanovení bezpečné třetí země ze strany členských států. A pak další otázka která je spojena s tou první otázkou. Jedná se tady o koncepci bezpečné evropské země. Došlo k rozšíření Evropské unie a tento pojem možná už nebude smysluplný. Používá se velmi zřídka, proto bych ráda věděla, zda tento pojem nebo jinak řečeno, co z tohoto pojmu eh, v těch příslušných textech vznikne, anebo co by mělo vzniknout podle vás. A potom se zde jedná ještě o stínového zpravodaje. Tady byly položeny otázky, nebyly na ně nalezeny konečné odpovědi. Dotaz, od kdy tedy bude určitá osoba moci být považována za žadatele o azyl, po jaké lhůtě. Jedná se o těch dva? 70 hodin, jak je to v článku 6 té prováděcí směrnice, tedy od toho okamžiku, kdy se tato osoba dostaví do země a od té doby, kdy podá žádost o azyl. Tady tedy pokud jde o délku této doby, nemám žádnou jistotu. Děkuji. Takže to bylo několik málo snadných otázek, tak kdo začne odpovídat jako první? tak eh, ono, moje role je poměrně snadná, poněvadž eh, já se domnívám, že eh, my bychom se tím měli zabývat až v další části debaty, protože Henri Lavel nám o tom bude referovat podrobněji. Takže možná, že můžeme si teď ušetřit trošku času. No a pokud se týče procedurálních problémů, tak možná bych dal slovo Žaku Žanotovi a Sylvie. Euh, Chtěli jste tady také hovořit e, o možnosti odvolání. Jak to tady vypadá u soudu? Když se na to podíváme, Evropský soudní dvůr a e, Dvůr pro lidská práva. Takže tedy odkladný účinek, ten nemusí být bezpodmínečně pevnou součástí efektivního postupu při odvolávání. Je tedy velice důležité, abychom měli i provizorní opatření, aby skutečná esence práva byla zachována. Jsou to tedy předběžná opatření, která se řídí vlastně názory Evropského dvora pro, soud, pro lidská práva, jak už bylo řečeno. Jedná se o vyhoštění, odmítnutí, vydání. Tam je to tak, že tady tedy minimum které můžeme uznávat, i když to není zcela jasné, tak v některých rozhodcích tato tvrzení byla a měli jsme tady vlastně eh, pocit, že všude může mít odvolání odkladný účinek, ale na druhé straně byla ta odpověď poněkud vádní. Známe z poslední doby některé rozsudky z Francie, kde je poskytnuta možnost tohoto odkladného účinku, ale odvolání samotné samotné tady není rozhodující. Musí tady být poskytnutá možnost vedle věcné podání žádosti mít také provizorní opatření na odkladný účinek. Znamená to tedy, že to není bezpodmínečně nutné až po konečný rozsudek, ale podle článku 13 musí být ta stížnost důvodněna nebo ne. Jestliže se tedy podíváme na vyhoštění, opatření a máme tedy ta vyhošťovací opatření a negativní rozhodnutí, pokud jde o udělení azylu, tak tedy jak může být toto negativní rozhodnutí napadeno ze strany tedy toho uh, uprchlického statutu nebo statutu osoby, která vyžaduje zvláštní ochranu. Jestliže ovšem nepůsobí odvolání s tím odkladným účinkem, tak musíme mít možnost tady tyto žádosti zpracovávat. Jestliže tedy srovnáváme současný postup, tak je to vlastně docela jasné. Tady existuje právo každého státu, je to samozřejmě také zohledně chráněno mezinárodním, eh, prá, mezinárodním právem. Jedná se o judikaturu obou soudních dvorů. Nemáme tady žádné velké záruky, pokud jde o společné právo. Pak tady máme přepracovanou směrnici, jak to bylo navrženo ze strany komise, s ohledem na skutečný účinek toho odkladného rozhodnutí, takže především se jedná o určité minimum, které se zohledňuje u Evropského soudu pro lidská práva. A podle toho se můžeme k tomuto rozsudku také připojit. Ve většině případů, tedy s tím komise takto bude počítat, jedná se o žádosti o mezinárodní ochranu, pokud jde o zrychlené řízení pak tady nejsou dány příslušné kompetence a znamená to, že odvolání v takovýchto případech má automaticky odkladný účinek. V členských státech samozřejmě u těch nepřípustných žádostí nebo v jiných případech to není tak, že by automaticky byl ten odkladný účinek platný, ale členské státy musí zvolit postup, který umožňuje odkladný účinek a tento postup bude mít automaticky odkladný účinek až do té doby, doby, než odpoví soud. A třetí změna, která se tady ze strany komise navrhuje, znamená, že se tady týká hranic toho řízení Toto, tento odkladný účinek je automatický. A já už jsem řekl před chvilkou, že je to také ve smyslu mezinárodních standardů. Musí být stanoveno, co je právnicky závažné a nesmíme určitou úroveň překročit. Je třeba o tom i politicky diskutovat, je třeba zohlednit příslušnou legislativu a judikaturu. Návrh komise na ten odkladný účinek je třeba zohlednit a mohli bychom o tom dále ještě hovořit. Mohli bychom všem odvoláním tedy poskytnout tento odkladný účinek, ale zdá se nám, že by to bylo opravdu nepřípustné a právnicky neproveditelné. To byl konkrétní příklad. Možná mohu dát slovo na tomto místě paní Sarolea. Děkuji právní pomoc. Tady jsem se vyjádřila velice stručně před chvilkou. Jsou zde dvě otázky, které si klademe. Jednak tedy závazného charakteru a jednak tedy ta právní pomoc, která je bezplatná. Je, není tady o tom nutno diskutovat, co je tedy závazné, co ne. Počítá se s tím, že mezinárodní judikatura poskytuje bezplatnou právní pomoc, ale máme zde i v určitých případech právní pomoc, kde jsou stanovena dvě kritéria, kdy se stanoví, zda to bude bezplatné nebo ne. Zda bude tedy pro uživatele práva tato bezplatná bezplatná právní pomoc uznána. Máme zde tři aspekty, tři kritéria. Jestliže tedy uživatel je takový slabý uživatel, čím tedy slabší tento uživatel je, tím větší roli tedy hraje e, při uznávání bezplatné pomoci toto kritérium roli. Většinou jsou žadatelé o azyl takovými slabými, bezmocnými osobami, ale je třeba e, zohlednit, o jaké právo se jedná. Jestliže je to například ochrana s ohledem na vyhoštění, vrácení a podobně, eh, ochranu před mučením, to je tedy stupeň právnické ochrany, který musí být vysoký. Tedy sformuluji to tak, aby to bylo pokud možno jasné eh, i z hlediska správního. Je tomu tak, že nejsou dány zcela jasné předpoklady, ale musíme si klást otázku, jak dalece rozhodující to pro pořízení bude. A pak zde máme ještě otázku možností, tedy efektivity této záležitosti. Tady byly provedeny analýzy, které se týkají záruk řízení, které tedy zaručují žadatelům o azyl určitou ochranu a vyšší kvalitu tohoto řízení ve správní fázi. To může být pozitivní i pro státy, protože tímto způsobem se redukuje riziko vzniku chyb a znamená to také současně možnost odvolání, která je z zredukována. A tohle možná může uklidnit i Český parlament. Tady si klademe i určité otázky, které se týkají takzvaných eh, falešných žadatelů o azyl, kter, o azyl, kteří zneužívají toto řízení. Musíme tady mít určité záruky pro toto řízení a jestliže je zvýšíme, tak to může být také důvodem pro to, abychom eh, probírali žádosti o azyl a rozlišovali je, odlišovali je od těch, které jsou neoprávněné. Tady je třeba také zohlednit aspekty eh, ústního vyslechnutí žadatelů o azyl. Nemůžeme je vždycky posuzovat jenom podle písemných žádostí. Tady musíme mít určité záruky pro tuto právní pomoc, která je poskytována bezplatně, především pokud jde o profil žadatelů o azyl. Samozřejmě, že e, můžeme mnohem více pochopit, když se s těmi lidmi setkáme přísně, přímo Jestliže se teď podíváme na současnou judikaturu i z úhlu pohledu těch zpráv, eh, která mají být stejná a nediskriminační, tak slabé žadatele o azyl máme v tom případě, že musí jim být poskytnuta tato bezplatná právní pomoc. A pak tady byla položena ještě další otázka, která se týká bezpečných třetích států. K tomu máme ještě e, další doplňující otázky. Zda je správné zachovat tento koncept a jestliže ano, jestliže je to tedy užitečné, tak musíme tento pro, e, koncept rozpracovat ještě dál, nejenom na evropském základě, ale možná i internacionálně, jak dalece užitečný je tento koncept. Tato otázka otázka není tak zcela naivní. Eh, když to silně zjednodušíme, tak eh, by bylo opravdu dobré to vyjasnit, může nám to pomoci, ale klademe si otázku, je dobré zachovat tento koncept? Eh, můžeme se dohodnout na konceptu, že žadatelé o azyl, kteří tento koncept používají, v každém případě musí mít určitou ochranu v případě toho řízení v tomto kontextu a z toho se vychází také proto, Eh, že je zde riziko vyhoštění, to je značné riziko a zda toto riziko zůstává značným rizikem, tak tady musí být zároky při řízení, které jsou také velice podstatné. Pak je třeba i ostatním žadatelům o azyl vyhovět a nesmíme eh, z tohoto řízení dělat příliš komplexní řízení. Takže záruky při řízení, tím mám na mysli osobní aspekty v rámci tohoto řízení, dále ještě určité domněnky, a pak zde máme ještě další body existence mezinárodního seznamu a to je v určitém protikladu s koncepcí harmonizace evropského systému. To jsou tedy argumenty, které byly tady předneseny, aby se tedy ospravedlnili ty mezinárodní seznamy. Je skutečně velice obtížné pro všechny Evropy, Evropany schromáždit dostatečné podklady. Možná, že by bylo lepší, kdyby všechny tyto instituce se navzájem mohly eh, informovat a aby vznikl jakýsi minimální seznam. Děkuji. Thank you, Mrs. Chairwoman. Eh, děkuji vám, paní předsedkyně. Já tedy doufám, že eh, budu moci poměrně široce odpovědět. A mm, Takže já tady eh, se přidržím dvou otázek. Jedna je z Českého senátu od našeho hosta. Pokud se týče dublinského systému, pravděpodobně myslíte ten eh, mechanismus pozastavení podle článku 31 návrhu komise a eh, důvodu, ze kterých komise může pozastavit transfer do jiné členské země. Já myslím, že e, tyto e, transfery, e, že je tedy v případě, že by šlo, kdy, kdyby tedy byly standardy pod tedy nestandardní. Musím říct, že v současné době v Evropské unii ty standardy jsou takové ne zcela jasné, ale Evropská komise samozřejmě vždycky kontroluje plnění evropské legislativy. Tak tomu bylo odek živa a já si myslím, že není třeba se obávat, že by nebyla schopná eh, kontrolovat eh, soulad národních azylových praktik eh, s evropskými azylovými standardy. Čili je to taková možná právnická poznámka, ale v podstatě toto mě napadlo, když jsem vás slyšel hovořit. Já myslím, že komise tento úkol zvládne dobře. Eh, jinak eh, pokud se týče eh, další otázky, máme dobré příklady toho, že Můžete se domnívat, že zákon třeba eh, velice jasně řeší eh, některou z těchto komplexních otázek, ale ve skutečnosti tomu tak není. Eh, velice často existují standardy, které umožňují určité praktiky, znemožňují jiné praktiky a potom jsou praktiky, o kterých se jedná, které jsou takové nějaké pochybné z hlediska daných standardů. Eh, evropské ustanovení o bezpečné třetí zemi, tak to se hovořilo, že je to buď to přímo proti principu non-refulma, anebo eh, že je to pochybné. A já nyní odpovím otázkou. Moje otázka zní, v čem tedy eh, Lisabonská smlouva do toho zasahuje, když říká, že eh, evropské azylové právo musí respektovat non-reforma. Znamená to, že musí evropský azyl z, zajistit takovou úroveň ochrany, aby nedošlo k porušení non-reforma? Jestliže ano, pak možná toto ustanovení by, se, by mělo vypadnout eh, z eh, prováděcí směrnice. A to se do jisté míry týká našeho mandátu, poněvadž jestliže Lisabonská smlouva říká, že se musí respektovat non-forma, pak automaticky se tím vylučují pochybné praktiky. A jak si já jsem v celé své řeči vycházel z tohoto předpokladu. Samozřejmě, že my se snažíme definovat praktiky, které jsou kompatibilní s mezinárodními standardy a to je široké pole pro debatu. Děkuji. Děkuji. Také ti, kteří mají zájem o otázku bezpečné třetí země, tak ty bude zajímat také studie Vysokého komisaře, kde se hovoří o tom, že 72 zemí není bezpečných, tam se eh, nedohodly členské země, že by tyto země byly bezpečné. Je tady pouze jedna země, která byla uznána potom bezpečná, jako bezpečná pro muže. A tato studie UNACR e je velice zajímavá. Nevidím zde nikoho z národních parlamentů či z Evropského parlamentu, který by se eh, dále žádal o slovo a já bych nyní ukončila první část o chvilku dříve, abychom měli ještě později čas na otázky. Pan Lebel si již sestavil otázky pro, koneč, pro poslední část. A nyní tedy končím první část a přejdeme k druhé části. Dámy a pánové. Dámy a pánové, získali jsme trošku času a proto vám navrhuji, abychom pokračovali v našem programu. Děkuji vám za to, že se posadíte. Bien, je vous propose qu'après. Euh, Nyní již nechceme z práce čas a budeme pokračovat dál. Nyní zahajujeme druhou část. Já se jmenuji Sylvie Guillaume, jsem zpravodajkou pro směrnici jaksi procedurální a budeme se zabývat horizontálními otázkami, které jsou velice četné. Nejdříve eh, k nám bude hovořit pan profesor Heilbronner a bude hovořit o zadržování žadatelů o azyl a já mu nyní hned předávám slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já tady mám hovořit o nejožehávanějším tématu, neboť zadržování žadatelů o azyl je bez pochybu, i když jsou splněny veškeré předpoklady směrnice, tak jsou, je to zásadní omezování lidských práv. Právní základ je jednoznačný. Je to článek 5.1 umluvy o lidských právech, který umožňuje omezení svobody za např- za účelem například vstupu do určité země. Také judikatura soudního dvora se tímto zabývá a máme zde rozhodnutí sády, kdy soudní dvůr na překvapení některých pozorovatelů zde se vyjádřil tak, že zadržení azylanta je přípustné proto, aby nemohla teta, tato osoba zmizet a nebo aby nemohla vstoupit nedovoleně do jiného státu. Také soudní dvůr se vyjádřil k otázce, zdali je možné také azylanta zadržet tehdy, jestliže neexistuje žádné uh, ohrožení veřejného zájmu či bezpečnostních záležitostí. Takže Soudní dvůr pro lidská práva také potvrdil stanovisko horní sněmovny britského parlamentu a sice to, že tady potřebujeme wide margin of discretion, takže v těchto případech můžeme postupovat, tak říkajíc, velkoryseji. A nyní to cituji anglicky. Všechno toto se vyžaduje to, co se vyžaduje, je, že zadržení by mělo být součástí procesu na určení, abychom zjistili, zdali osoba má eh, dostat azyl, by měl být poskytnout azyl a také, že zadržení může odpovídat přiměřeným způsobem. To znamená, že je třeba také prověřit přiměřenost. Podíváme-li se do národní praxe, pak zjišťujeme, že zde státy postupují velice rozmanitě a rozdílně. Směrnice a dosavadní procesní prováděcí směrnice a také směrnice o přijetí správně formuluje princip, že pouze skutečnost hledání azylu není dostatečná proto, aby azylant byl zadržen. A jestliže toto ustanovení nemá být úplně na prázdno, tak skutečnost, že azylant nemá k dispozici dokumenty, nemůže být důvodem pro zadržení. Ale nyní se dostávám k důvodům pro zadržení v návrhu komise. Máme tady celou řadu důvodů. Mimo jiné je to důvod ke zjištění identity či státní příslušnosti. Důvod zabezpečení důkazních prostředků pro eh, žádost o azyl. Důvod, že tady ještě má být proveden proces o umožnění vstupu a dále je to také důvod pro eh, ochranu veřejného prostředí pořádku a bezpečnosti. Tyto čtyři důvody jsou v souladu s důvody, které také definoval Evropský soud pro lidská práva. Otázkou je, zdali se mají e, zavádět ještě další důvody. Tady je na jeden návrh rady a skutečně by stálo za úvahu zavést ještě další důvod, který by vycházel z nebezpečí úniku či zmizení žadatele. Toto nesmíme vyloučit, protože toto je tradiční důvod, který také definuje článek 5.1f úmluvy o lidských právech. To znamená zabránění dalšího ilegálního pobytu a cesty žadatelů o azyl. Ale podle mého názoru je třeba také požadovat zde konkrétní důvody a také musíme zde vyžadovat procesní požadavky, o kterých všech z časových důvodů nebudu hovořit. Krátká poznámka. Jestliže toto všechno je správné, pak tady se objevuje také spodná otázka v souvislosti s Dublinem, protože Dublin upravuje, že zadržení je možné, jestliže již bylo vydáno rozhodnutí o transferu. Toto by bylo zbytečné, kdybychom zde měli obecný důvod pro zmizení tohoto člověka. Dále se také navrhovalo, že zadržení by bylo přípustné jenom tehdy, jestliže jiné prostředky se neosvědčily či ztroskotaly. Ale to mi připadá absolutně nepoužitelné a neproveditelné. Jestliže jiné prostředky ztroskotaly, tak pravděpodobně již nebude zadržení možné. Takže vlastně toto nepovažuji za smysluplnou úpravu. Je tady ještě jedna věc a to je minimální trvání asilového řízení. To je komplikovaná oblast, Ty, neboť předpisy zatím nedefinují minimální lhůty. Existuje samozřejmě zásada přiměřenosti a já nezdílím skepsy, kterou často čítáme a vídáme, a sice to, že nebezpečí zde existuje, že členské státy budou zadržovat azylanty, jestliže nebude žádná minimální lhůta stanovena. Ale v Německu máme judikaturu i z ústavního dvora a tam se přesně zkoumá, zdali existují důvody pro další prodlužování zadržování. A také se staví na principu, že takovýto důvod neexistuje, jestliže existují administrativní potíže, to znamená, jestliže je vina na straně orgánů podle mého názoru by stálo za to mít diferencovanou úpravu. A sice, že na určitou dobu, třeba na 6 měsíců, by stačily důvody, které jsem uvedl a mimo to by se stanovil vyšší práh pro délku zadržení, což by byl důvod pro tehdy, jestliže tato osoba se již někdy pokousila, tak říkajíc, zmizet, a nebo zdali tato, pokud tato osoba nespolupracuje v rámci asilového řízení. A potom ještě dále o procedurálních postupech. Já nezdílím pochybnosti, kdyby formulace neměla obsahovat to, že bychom mohli vycházet a počítat s tím, že člověk, tedy tato osoba, nerozumí příslušnému jazyku. To je také spodná oblast, ale podle mého názoru by začlenění této skutečnosti mohlo být v souladu s úmluvou. Na pokud se týče efektivní ochrany a také náhrady nákladů, toto je v souladu s listinou základních práv. A moje poslední poznámka. Poslední poznámka je ta, když hovoříme o efektivní ochraně a o bezplatné právní pomoci, pak bychom také si měli uvědomit praktické dopady. Zde chci říci, že Německo již nemá tolik žadatelů o azyl, ale v roce 1992 jsme jich měli 440 tisíc. A jestliže byste měli poskytovat bezplatnou právní pomoc na administrativní a na právní e, úrovni, tak by měli právníci sice co dělat, ale neměli by z čeho žít. Děkuji. Merci, monsieur. J'imagine que... Děkuji panu Heilbrunnerovi. Předpokládám, že bude následovat celá řada otázek, které vám budou položeny. Takže slovo má paní Laurence de Bosch, konzultantka a poradkyně v otázkách azylu a migrace, především pokud jde o akademickou síť Odysseus ta se zabývá otázkami, které se týkají zvláště zranitelných žadatelů o azyl. Děkuji, paní předsedkyně, dámy a pánové. V současném evropském právu Máme směrnici eh, o minimálních podmínkách o přijetí žadatelů o, uža, o azyl. Já si myslím, že je to vlastně jediná směrnice, která obsahuje specifické předpisy, eh, které stanovily členské státy eh, tak, aby se definovala situace a zohledňovala situace zvláště zranitelných žadatelů o azyl. Tato zvláštní ustanovení, to je článek 17, přijímací směrnice, to je opravdu ten nejdůležitější článek, který se týká o zvláště zranitelné žadatele o azyl a o specifické podmínky přijetí, které se přizpůsobují jejich potřebě ochrany. Byla zrealizována studie, která je zaměřena na realizaci této směrnice o přijímání. Je třeba ji prověřit a my jsme zjistili, že v mnoha členských státech je článek 17 již vlastně mrtvým článkem, že tady nemáme žádné řízení pro ty obzvláště zranitelné žadatele. Článek 17 18 směrnice o přijímání nevidí Eh, přijímání jakožto identifikaci pro ty, kteří jsou obzvláště zranitelní, ale v případě identifikačního řízení, v případě, že ho tedy nemáme, tak ve většině případů eh, nemůžeme zjistit, zda se jedná o osoby obzvláště zranitelné. Existuje zde celá řada situací pro tuto zvláštní ochranu a zranitelnost, které jsou eh, nejsou tedy bezprostředně rozpoznatelné, ale týká se to také zabránění mučení, ale mučení třeba nemůže zanechat eh, viditelné stopy, ale často zanechává traumata, která vedou k tomu, že oběť nemůže hovořit o tom, co prožila. Takže v současné době se ubíráme správným směrem, když se pokoušíme odstranit tento nedostatek za pomoci nového návrhu směrnice. V článku 21 nového návrhu komise vidíme zcela jasně povinnost členských států vést identifikační řízení. Ale ten příští návrh koncepce přiná, eh, eh komise pardon, přináší sebou koncepční problém. Komise totiž vychází z té zranitelnosti, ale nepovažuje ji za hlavní prvek té zvláštní, eh, zvláštního nároku na ochranu, což může vést k určitým právním problémům. Tento koncepční problém byl ještě posílen v textu rady eh, z listopadu 2009. Tam jsou totiž obsaženy dva koncepty. Jednak je to eh, je žadatel o azyl, který vyžaduje určitou ochranu a azyl eh, žadatel o azyl, který eh, potřebuje zvláštní zacházení. Vycházíme z toho, že text rady, jak je tady předložen, není eh, realizovatelný. Spíše je to asi technický problém, nežli politický problém a měli bychom ho odstranit. Návrh komise by měl vést k tomu, aby situace zranitelných žadatelů o azyl, které, kteří mají zvláštní potřeby, mohla být vyjasněna za předpokladu, že členské státy dají k dispozici potřebné prostředky pro realizaci těchto předpisů, což není vždy ten případ. To je tedy situace v souvislosti s přijímacími podmínkami a s rámcem, který je pro ně plánován. Jestliže tedy zohledníme žadatele o azyl, kteří mají zvláštní potřeby a vyžadují zvláštní ochrany, pak tedy máme tady směrnici o řízení a máme tady také dublinský systém, který vlastně neříká nic k tomuto textu komise. Texty komise tedy návrh pro tu směrnici nebo také návrh pro nařízení Dublinu, tyto texty se ubírají správným směrem a pokud je o specifické předpisy, tak ty se opírají o zranitelné žadatele o azyl, kteří potřebují opravdu zvláštní ochranu. Tyto texty ovšem neobsahují všechny dopady toho, co předepisují. Můžeme vycházet z toho, že tato směrnice nepočítá s tím, že by členské státy musely zavést identifikační řízení a proto máme i tady problém, který už je aktuální problém eh, v souvislosti s se směrnicí o přijímání. Existují zde pozitivní ustanovení a pokud tady nemáme předpis, který předpisuje identifikaci těch osob vyžadující zvláštní ochranu, tak je vlastně tento předpis mrtvý. Jestliže myslíme na děti nebo na osoby, které mají opravdu závažné problémy, třeba eh, oběti mučení a nebo osoby, které jsou postižené, třeba i mentálně postižené, tak je to všechno třeba zohlednit. Jednak tedy ty modality musí být přizpůsobeny tomu řízení. A proč? Je zcela zřejmé, že traumata, která vznikla, jak ukazuje skutečnost a zkušenost mohou vést k problémům s pamětí a s koncentrací, mohou mít také dopady při rozhovoru, který se vede se žadatelem o azyl. To třeba eh, musíme zohlednit v případě toho řízení. Druhý aspekt to je spojení, které může existovat mezi eh, zranitelnou osobou a důkazy, eh, které se opírají na, o to propůjčení tohoto statutu, jestliže v rámci asilového řízení identifikujeme tyto osoby, tak vlastně eh, tyto dvě, tato dvě ustanovení nejsou zohledněna. Pokud jde tedy o identifikační řízení, přecházím k dublinskému systému. Hlavní otázkou zde je, zda osoba, která má být přemístěna, je tělesně i duševně v situaci, že může být vlastně přemístěna. I tady se ubírá komise správným směrem. Existuje zde předpis, který počítá s tím, že pouze ty osoby, které jsou tělesně i duševně v příslušném odpovídajícím stavu, mohou být přemysťovány, ale současně v tom nařízení není upřesňováno, kdo eh, učiní toto rozhodnutí, kdo provede zjištění, že ta osoba je v tom žádoucím stavu. Kdo, kdy a jak. Tady v tom nařízení vůbec nic není stanoveno. Jedná se o nástroj druhé generace, který sice může problematiku žadatelů o azyl, kteří mají příslušné větší potřeby a jsou zranitelní zohlednit, ale chybí zde upřesnění v textech, které musí být v současné době prověřeny. A možná, že je tady také nedostatečná koordinace mezi jednotlivými nástroji a mezi dublinským nařízením. Identifikační řízení musí být bez pochyby v členském státě zavedeno. Musí to být povinné, aby specifické předpisy, které jsou v těchto třech textech obsaženy, mohly být použity. Zůstává tady ale otázka jak. Otázka modality. Jak bude toto identifikační řízení prováděno? Je zde více možností, které si dokážeme představit. Možná třeba identifikační Eh, řízení bude vycházet z toho, že je zde specifický nástroj, který předepisuje příslušný rámec pro identifikační řízení a sleduje se tím specifický cíl, který patří do rámce příslušného nástroje. To by byl první scénář. Je to poněkud eh, nešikovné řešení. Můžeme si dokonce představit, že to nevylučuje eh, také existenci komunikačních kanálů mezi jednotlivými nástroji. Jiná možnost eh, podle článku 21 eh, toho návrhu směrnice o směrnice o přijímání, proto tady vlastně jsem. Celá léta některé země prověřovaly, zda tam existuje v rámci těch přijímacích podmínek identifikační řízení a zjistilo se, že je to vysoce specifická oblast. Zde hrají důležitou roli sociální pomocníci, v rámci dublinského nařízení bychom spíše potřebovali lékaře, kteří by byli v první linii, abych to tak řekla. V rámci článku 21 se můžeme představit také společný postup pro Dublin a pro směrnici, jak to budeme provádět. Ale můžeme si představit i třetí scénář. Budeme i nadále vycházet z článku 21 a dokážeme si to ve směrnici o přijímání by byla podrobná lékařská prohlídka, která by byla zahrnuta do tohoto řízení. V případě tohoto právního nástroje by to měla být opravdu velice podrobná lékařská prohlídka, která by mohla možná platit i pro ty další tři nástroje. Ale pokud jde o Dublin, tak to bude poněkud obtížnější, protože je to spojeno s časovými problémy. Děkuji, to bylo vše z mé strany. Děkuji vám. A teď tady máme. Teď jsme ztratili ten čas, který jsme předtím získali a teď jsme se už dostali do plánovaného času. Přihlásili zde, se zde do diskuze někteří přítomní, hned vám udělím slovo, ale předtím chci ještě říci, chci položit otázku panu Heilbronerovi v souvislosti s tím jazykem, o které se tady hovořilo, o těch potížích, kdy tedy se hovoří o vlastních traumatech a o tom mučení, když ty osoby mají potíže o tom hovořit. Možná byste mohl upřesnit, co jste tím chtěl říci s odkazem na ten jazyk, když jste o tom hovořil. Prosím. Paní předsedkyně, vážení kolegové, vážení hosté, když hovoříme o kategorii těch zranitelnějších žadatelů o azyl, musíme si připomenout že sem patří také osoby, které jsou nezletilé, bez doprovodu, osoby zdravotně postižené, osoby starší, těhotné ženy, rodiče s malými dětmi, osoby, které byly vystaveny mučení, které se staly obětmi znásilňování nebo psychického a fyzického násilí. Pokud jde o identifikaci těchto kategorií žadatelů o azyl, tak toto by mělo být hlavním cílem jak členských zemí, tak evropských institucí. V praxi se ukazuje, že techniky, které v tomto směru používají členské státy, jsou pozitivní, ale je jen málo případů, příkladů, které můžeme brát za pozitivní. Jednotlivé výzkumy, které dosud byly provedeny, ukazují, že členské země se věnují pouze dvěma či třem kategorií z těchto osob, konkrétně nezletilcům bez doprovodu. Ovšem nesmíme zapomínat ani na minimální standardy, které obsahuje návrh směrnice, a taktéž na poskytování mezinárodní ochrany podle článku 20 a 21. Zde se pozornost většinou věnuje nezletilcům bez doprovodu a ostatní kategorie zde specifikovány nejsou. Myslím, že tento problém bychom mohli řešit tím, že zaujmeme společné stanovisko a vypracujeme vhodná kritéria. Kritéria identifikace. Každá členská země by na sebe měla vzít jisté povinnosti ve vztahu k žadatelům o azyl, a to i v rámci solidarity s dalšími členskými zeměmi EU. Tak to je vlastně vše, co jsem chtěl říct. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Budeme hned odpovědět nebo vezmeme další otázku? Eh, otázka nezletilců bez doprovodu je velice důležitá. Možná, že bychom na to mohli nejdříve reagovat. Ano, zde se hovořilo o seznamu Ehm, my teď nemáme příliš mnoho času, čili já se o tom nemohu rozšiřovat dopodrobna. Je to seznam, který je otevřený, rozhodně není vyčerpávající. A je možné vzít v úvahu kohokoliv. Eh, jakéhokoliv jednotlivce, kterého lze považovat za zvláště zranitelného, bez ohledu na to, jestli plní nebo neplní tady to řazení na kritérie, já nevím, eh, starší osoba nebo postižená nebo nesetěla a tak dále. Eh, to alespoň pokud se týče směrnice o přijímání. Pokud se týče eh, prováděcí směrnice, tam ale máme zcela jasnou a uzavřenou definici. To je důležitý rozdíl mezi těmito dvěma směrnicemi. Je třeba říci, že hodně se soustředujeme na nezletilé osoby, zejména ty, které jsou bez doprovodu, a to je důležité. Nástroj, na který jsme se zaměřili, se soustředoval spíše na právě ony nezletilce bez doprovodu a na oběti mučení, na tyto dvě kategorie. A já myslím, že to je správně, poněvadž tady jde skutečně o eh, jaksi postiženější nebo zranitelnější osoby. Těžko říct, jestli zranitelnější je dítě jen proto, že je nezletilé a nemá dospělý doprovod, je jasné, že takovéto dítě je velmi zranitelné, to ano. Bylo zde také zdůrazněno, že v některých členských zemích se neuznává kategorie zranitelný žádatel o azyl, ačkoliv e, určité kategorie tam uznávány jsou. To konec konců potvrzuje naše studie z roku 2007. Jsou Členské země, kde se s těmito zranitelnějšími žadateli zakází lépe a my podle naší studie jsme identifikovali 6 či 7 členských zemí, kde výsledky jsou velice pozitivní a mají osvědčené způsoby zakázení s nimi a jejich identifikace, které jsou efektivní a přitom nejsou drahé, čili mohly by posloužit jako příklad jiným. A pak eh, máme ještě také členské země, které eh, neplní to, co by plnit měly, pokud se týče identifikace zvláště zranitelných žadatelů. Dobře, tak eh, půjdeme dál. Pan Kesund z Rakouska. Jak šetste? Ano, dámy a pánové. tady se hovořilo o e, minimální, e, minimální standardech pro tyto postupy. E, my jsme říkali, že ty postupy by měly být co nejkratší, měly by být co neefektivnější. Z této souvislosti pro mě je také důležité to, aby žadatel o azyl spolupracoval v celém tom postupu tak, aby to mohlo skutečně rychleji dospět k výsledku. Já de facto neschledávám jako problematické a naopak si myslím, že je velice důležité to, aby byla, byla omezena eh, možnost, respektive eh, místo, kde se může eh, zdržovat v rámci urychlení. Samozřejmě, že eh, důležité je ovšem přijít, dospět v evropském konsenzu co nejrychleji k jednotnému azylovému řízení. Děkuji. A nyní paní Ens. Děkuji. Já mám dvě složitější otázky. Jedna se týká eh, vzetí do jakési vazby, zadržení tedy, s tím mám velký problém a asi nejsem v tom jediná. A tady bylo řečeno, pane Halbrunner, vy jste to řekl, že byste k tomu rád, eh, aby to bylo zdůvodněno ještě dalším důvodem, jakože eh, by se třeba tento žadatel mohl ztratit a tak dále. Eh, čili toto by bylo rozšíření procesu o další instrumenty. Existují analýzy, kolik by to stálo v členský zemí například? A dále je to otázka osob, které potřebují ochranu. A tady na to se musíme zaměřit podrobněji. Vy jste už o některých kategoriích hovořil, a to byly zejména tedy děti, eh, nemocní, eh, samoživitelé a podobně. Jakým způsobem by se tyto osoby měly identifikovat a jaká ochrana by se jim měla poskytnout? O co konkrétně jde? Poněvadž byste tady hovořil o těch identifikacích a hovořil jste také o tom, že je třeba to trošku vyjasnit. Mohl by se to možná mm, znázornit na příkladu? Děkuji. Monsieur Takže, pane Halbronerem, zaznělo tady tady několik otázek, eh, vazby a tak dále. Já myslím, že je třeba rozlišovat mezi vazbou a mezi omezení svobody pohybu. Já plně souhlasím s vámi v tom, že je skutečně nezbytné, abychom měli eh, takovou právní, jaksi paletu právních nástrojů, tak abychom zabránili tomu, aby ten člověk skutečně nemusel být omezován na svobodě maximálně, čili potřebovali bychom tedy nějaký instrument, který je volnější, které eh, ho nějak omezí ve volbě místa, bydliště a tak dále. To je skutečně nezbytné pro to, abychom dosáhli cíle, kterým je urychlení azylového řízení. Eh, k vaší otázce, paní Ernst, já nejsem toho názoru, že bychom měli rozšířovat tu dimenzi eh, vzetí do vazby žadatelů o azyl. Naopak já si myslím, že by se to nemělo omezovat. Možná, že to zní teď rozporuplně, ale já se domnívám, že daleko důležitější by bylo to, kdybychom trvali na tom, a to je taky správné, že tedy musí existovat konkrétní specifický důvod. Prostě to, že někdo podá žádost o azyl, by nemělo být samo o sebe důvodem pro vzetí do vazby, pro omezení skutečně svobody. Měl by být ještě jiný konkrétní na eh, důvod, proč takovýmto krokům přistoupit. Čili naše úsilí by se mělo eh, soustředit na posuzování jednotlivých případů, eh, na přiměřenost opatření, čili pokud omezit svobodu, tak to musí být skutečně z vážných, konkrétních důvodů nebezpečí, že by se tento člověk mohl eh, jaksi ztratit a nemůže to být prostě jenom jakási důvod, jaký důvod pro to, abychom mohli zadržovat velké skupiny azylantů. Nevím, jestli existují empirické studie o tom, kolik by stálo ubytování, respektive zadržení žadatelů o azyl. V některých členských zemích určitě je určitá představa, určité odhady, kolik to stojí, ale já bohužel nemám k dispozici žádnou globální analýzu nákladů s tím spojených. Dobře, děkuji. E, nyní k druhé části. E, to jsou ty skupiny zranitelnějších e, žadatelů od paní Deboš. Tak tato otázka má dva aspekty. Za prvé je třeba nějakým způsobem identifikovat konkrétní eh, příklady. Mám tady dva takové rozporné eh, příklady. Jeden příklad to jsou děti, čili malé dítě. Já myslím, že to je celkem jasné, že toto je zranitelná osoba, která vyžaduje speciální ochranu. No a to, jestli je s doprovodem nebo ne, tak to je taky úplně jiná situace. Samozřejmě pokud má doprovod, pak má taky svého zástupce. A stačí tedy eh, zajistit eh, prostě běžné životní podmínky, ubytování, možnost, eh, aby se dítě mohlo pohybovat venku, mělo si kde hrát, aby mohlo navštěvovat školu. Čili toto je prostě postarat se o jeho potřeby. No a pak je tady jiný příklad, a sice oběti mučení. V rámci naší studie jsme pracovali se sedmi členskými zeměmi, kde je více zkušeností než jinde. Pokud se týče identifikace z hlediska aspektu jak legislativních, tak praktických, jsme Eh, zjistili toto. Identifikační opatření eh, jsou efektivní a jsou většinou neformální. Čili potřebovali bychom tady aspekty formální i neformální. Co tím mám na mysli? Jestliže žadatel o azyl je v nějakém sběrném středisku, Existují tam sociální pracovníci, kteří jsou s nimi v kontaktu, pak je tam personál a prostě tito lidé na to musí jak si dávat pozor, snažit se to sledovat. Potřebují samozřejmě potřebné školení v tomto smyslu. A je třeba taky mít schopnost eh, navazovat eh, vztahy, takže ten azylant, respektive o azyl, eh, je bude důvěřovat. Samozřejmě, že možná nestačí jeden rozhovor na to, aby se skutečně dotyčný byl ochoten rozhovořit o tom, zda byl učen nebo ne. Eh, pak máme ještě formálnější postup, to má také svůj význam a je eh, tam lepší tedy právní jistota a podobně. Čili je třeba tady kombinovat tyto dva aspekty. Eh, další aspekt je ochrana osob, které se staly obětmi násilí. Tak jsou zde osoby, kterým by pomohl přístup k Centru pro psychologické zdraví, nebo někdo, kdo například eh, nemůže chodit, tak eh, je třeba mu poskytnout eh, kolečkové křeslo, nebo možná ho ubytovat v přízemí a ne někde v patře. To jsou takové drobnosti, které jsou možná samozřejmé, ale je třeba na to dbát. Děkuji. Děkuji vám. Paní Flotre. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já bych eh, se ráda zastavila u té otázky vzetí do vazby. Tak eh, já mm, nevím, možná, že eh, tomu neúplně přesně rozuměla. Tady to skoro znělo, jako kdybyste se zastávala možnosti vazebního zadržování. Ale ono často to jednoduše prostě není přiměřené. Někdy je to jakýsi prostředek, který vlastně působí odstrašujícím dojmem, tak s tím mám opravdu problém. Mnozí tady to už zdůraznili. Je třeba mít přiměřené instrumenty, které nám umožní abychom v jednotlivých členských zemích mohli přeskoumat používání tohoto nástroje vazby. Zejména tedy u těch osob zranitelnějších nebo oběti eh, jakéhosi násilí, mučení. To eh, v podstatě má také aspekt, eh, jak si je to nedůstojné a tak dále. Čili já myslím, že je třeba, abychom v českých zemích nad tím měli určitou kontrolu, abychom měli nějaké garance, eh, že tyto instrumenty nebudou nadužívány nebo podobně. Eh, jestliže tedy eh, mají být lidé zadrženi v vazebně, tak jaké jsou tam garance? Mě by, mě by zajímalo, prostě ono je třeba jim otázku všechno vysvětlit, všem způsobem tak, aby Eh, tomu rozuměli, ne, takže řeknete, je to jejich problém, jestli tomu rozumí nebo nerozumí, eh, čili měli by mít eh, nárok na tlumočení, na právní pomoc, aby prostě nedocházelo ke zneužívání tady toho instrumentu zadržení. No, náklady, to je samozřejmě velice důležité. My jsme jako parlament zadali studii a konstatovali jsme, že ti, kteří nejvíce protestovali proti velkým nákladům, tak právě eh, ze strany těchto zemí eh, tam skutečně to je drahé, způsobuje to velké náklady, ale je to prostě dáno tím, eh, že oni nadužívají to instrumentu uvalní vazby. Takže to je prostě věc, kterou jsme se dozvěděli, máme to k dispozici, pokud by vás to zajímalo, není problém. Ano, děkuji, takže předpokládám, že budou další reakce a další ještě do vysvětlení. Ano, já se mohu jedině opakovat. Já jsem eh, několikrát tady zdůraznil princip přiměřenosti a to je eh, samozřejmě, že eh, ta přiměřenost, tu přiměřenost je nutné přísně kontrolovat. Čili já v žádném případě nechci ustupovat od principu přiměřenosti, ale je také pravda to, že přiměřenost to je něco, co je třeba konkretizovat. A já musím otevřeně říci, že stanovit nějakou sadu principů pro všech 27 členských zemí. Eh, prostě přeložit to tady na stůl, to bych asi nevím, jestli bych to tady dokázal. Ale eh, předpokládám, že u nás máme nezávislé soudnictví a že eh, také toto bude tématem pro nich zejména tedy eh, pokud budeme mít tu kancelář na podporu asilových řízení, tak já myslím, že tímto se to bude řešit. Já musím říct, že my eh, v Německu, no samozřejmě, že máme eh, problémy se zadržením a volením vazby, ale já skutečně nemám žádný důvod, a snad jsem příliš předpojatý, nemám tedy důvod nedůvěřovat tomu, že by se snad tyto nástroje eh, používaly způsobem, který by byl v rozporu s principy právního státu a přiměřenosti. A nyní ještě k jazyku. Je to skutečně téma sporné, zda tedy vycházet se předpokladu že budeme hovořit jazykem, kde ten člověk tomu, tomu rozumí tomu jazyku, nebo s jazykem, o kterém lze předpokládat přiměřeně, že by mu rozumět měl. Já si myslím, že jde o to, aby se používal jazyk, o kterém lze přiměřeně předpokládat, že dotyčná osoba tomuto jazyku rozumí. A já musím říct, že své soudcovské praxe v oblasti asilového práva jsem eh, zažil mnoho případů, kdy osoby zjevně eh, hovořily dobře anglicky, ale eh, v okamžiku, kdy došlo na lámání chleba, tak najednou vypadali, že neumí mluvit a prostě tak to protahovali a stěžovali tento proces. Čili skutečně já bych byl proto, abychom používali tu formulaci ve smyslu jazyk, o němž se dá eh, přiměřeně předpokládat, že dotyčná osoba ji rozumí. Já tady nevidím, že by to bylo jakýmkoliv způsobem v rozporu s lidskými právy nebo s eh, něčím, něčím podobným. Děkuji. Merci. Comme avec la session précédente, nous sommes un peu en avance, ce qui... Děkuji. Teď jsme získali také trochu času, stejně tak jako při předchozí schůzi, ale možná, pokud si přejete, můžete ještě položit nějaké dodatečné otázky. Pan Není to vlastně otázka, ale spíše reakce na otázky, které byly položeny. Chtěl bych se vrátit k tomu přepracovanému návrhu o směrnici o azylovém řízení. Já si myslím, že vše souvisí se vším. Existují zde změny, které jsou navrhovány a jsou z velké části oprávněné, pokud je o rozhodování Evropského soudního dvora nebo Soudu pro lidská práva, můžeme je posuzovat za skutečně potřebné. Ty odpovídají také tomu základnímu principu. E, také soudní dvory se sami přizpůsobují nutnosti a praxi, ale existuje zde ještě další možnost. E, může tady zohlednit návrh komise a změny v něm obsažené při pokusu najít rovnováhu Bohu a chceme se zaměřit eh, proti zneužívání tohoto řízení nebo proti zneužívajícím eh, žádostem o poskytnutí azylu. To, co navrhuje komise, se zaměřuje na to, aby žadatel o azyl spontánně dodal celou řadu informací. A tady se opíráme o ty prvky k směrnice o kvalifikaci. Je to určitý prvek, který se týká také zpracovávání žádostí o azyl a může celý tento postup urychlit. Pak zde máme otázku četných žádostí o azyl, které mohou eh, být opakovaně podávány. Například v případě třetí žádosti může být celý tento postup eh, urychlen a nebo má tady stát právo odmítnout třeba již třetí žádost o poskytnutí azylu. Je třeba najít určitou vyváženost mezi ochranou žadatele o azyl, ale na druhé straně se musíme také postarat o to, aby tento systém nemohl být zneužit, přičemž je třeba rozlišovat také mezi tím, co se dá diskutovat politicky, co ovšem není diskutovatelné po právní stránce. A tady máme ty příslušnosti příslušné předpisy nebo potřebné údaje, které se opírají o rozhodnutí Soudu pro lidská práva nebo Evropského soudního dvora. Je třeba zohlednit celý tento systém. Děkuji za toto dodatečné vyjádření. Hlásí se ještě někdo další o slovo nebo chce někdo položit další otázku? Pokud tomu tak není, tak eh, se s vámi v roli předsedkyně loučím a přecházíme k třetí části naší schůze.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 Shall we start? Okay. Uh, shall we start? Uh, a few words in Portuguese first. My mother tongue. Uh, boa tarde a todos. O, o meu nome é Rui Tavares. Budu tedy hovořit portugalsky, což je moje mateřština. Přeji vám všem krásné odpoledne. Jsem koordinátorem eh, frakce Spojené levice pro výbor Libe Moje oblast se činnosti se týká především uprchlíků a všech těch záležitostí, které s tím souhlisí. Já ještě tady vítám profesora Karliera a paní Jakulevicien a přejdeme hned tedy k panu profesorovi Karlierovi. On pracuje na uni- Katolické univerzitě v Lovani a vyučoval na mnoha dalších evropských, eh, afrických a jiných zahraničních univerzitách. Jedná se o téma cizinci, volnost pohybu, Evropská unie, uprchlíci a eh, téma, které se týká žadatelů o azyl eh, v případě, že se to odehrává mimo hranice jejich státu. Prosím, pane profesore Kariére, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Vy jste ve svém úvodě řekl, eh, a uzavřel jste tento úvod prakticky otázkou, která je nadpisem mého malého referátu. Tato otázka mi byla položena ze strany výboru Libe. Já sám jsem tuto otázku takto neformuloval, ale musím poblahopřát té osobě, která to takto sformulovala, protože je to skutečně velice pěkná formulace. Zdá se mi, že tři pojmy jsou v této otázce obsaženy a musí být blíže vysvětleny. A sice pojem zodpovědnost, potom slovo, které je předtím uvedeno, jaká zodpovědnost a potom slovo kdy Jestli se, že, že se jedná tedy o zodpovědnost Evropské unie vůči žadatelům o azyl v případě, že je to mimo hranice jejich státu. Tyto tři slova, ty bych chtěl probrat v obráceném pořadí a začnu slovem kdy. Kdy, nebo kdyby také třeba někdy. Jestliže tedy eh, Evropská unie i členské státy vyvíjejí svoji činnost mimo své hranice, a priori bych řekl v mezinárodním právu a také v evropském právu, tady máme zodpovědnost postarat se o uprchlíky, ale ne na celém světě. Znáte takovou tu malou větu, o které se často diskutuje. Nemůžeme přijmout uprchlíky z celého světa tady u nás, ale musíme také přispět eh, svojí, svým dílem, abych tak řekl. V zásadě nemáme žádný právní závazek postarat se o uprchlíky na celém světě. Něco jiného je diskuze, kterou musíme vést o morální zodpovědnosti Evropy. Když ve vašem parlamentu hovoříte a jednáte o sestavování textů které se zabývají podporou žadatelů o azyl, tak o tomto tématu diskutujete. Je to obravská morální zodpovědnost, kterou má Evropa vůči uprchlíkům z celého světa. A tady se jedná o to, že Evropa relativně přijímá málo žadatelů o azyl, ale jedná se zde o právní zodpovědnost. Jakou právní zodpovědnost mají členské státy a Evropská unie, jestliže je to mimo jejich hranice? zodpovím velice jednoduše a Schematicky Evropská unie a její členské státy mají zodpovědnost vůči uprchlíkům, kteří klepají na její dveře. Ale jestliže Evropská unie a členské státy své dveře nebo své brány posunou, jestliže to bude tedy mimo hranice Evropské unie a bude to někde ve Středomoří, v Líboji nebo někde jinde, tak v tomto okamžiku se bude přece také klepat na naše dveře. To znamená, že tady neexistuje žádná absolutní právní zodpovědnost, ale existuje zde právní zodpovědnost v případě, že Unie vyvíjí svoji činnost mimo své hranice. V tomto okamžiku podle všeobecných pravidel evropského a mezinárodního práva je tomu tak, že tady existuje právní zodpovědnost. Není to jenom morální zodpovědnost, ale i právní zodpovědnost. Dostávám se tedy k druhému slovu zodpovědnost. Proč tedy tato právní zodpovědnost? texty a především smlouva z Lisabonu v článku 78 smlouvy fungování Evropské unie se jednoznačně odkazuje na mezinárodní právo a obzvláště mimo jiné také na ženevskou úmluvu o zásadě nevracení uprchlíků. O tom se tady už hovořilo. Před, převažuje zde ovšem to, že judikatura jak na národní úrovni, tak také na evropské úrovni vychází z toho, že státy nebo Evropská unie jsou zodpovědny, jakmile tato osoba, tedy ten žadatel o azyl, podléhá této judikatuře. Neznamená to, že se musí nacházet na území tohoto státu, ale jakmile je v kontaktu s úřady toho příslušného státu nebo Unie, tak samozřejmě podléhá této judikatuře. Jakmile tedy judikatura zahájí řízení, ať už to bude někde ve Středomoří nebo někde jinde, a tam jsou samozřejmě ty úřady spojeny s těmi žadateli o azyl, tak v takovémto případě je dána zodpovědnost Evropské unie a členských států. Neexistuje zde žádná judikatura Evropského soudního dvora v této otázce. Je to specifická otázka žadatelů o azyl, ale existuje zde judikatura v jiných oblastech evropského práva. Je to například eh, právo soutěže, abych se zmínil o jiné oblasti, nebo také oblast eh, svobodného pohybu zaměstnanců v rámci Evropské unie. Takovýmto způsobem se tedy může snadno stát, že Evropská unie je zodpovědná za osoby mimo Evropskou unii v případě, že zde existuje takové spojení, jak praví Evropský soudní dvůr podle evropského práva. Poslední slovo a poslední eh, slovo, jestliže tato zodpovědnost existuje, jaká zodpovědnost to je. Já bych tedy řekl, je to vlastně ten první pojem, který chci vyjasnit, jaká zodpovědnost. To se vztahuje na obsahový i formální problém. To znamená tedy, co zcela konkrétně je míněno pojmem zodpovědnost při realizaci asilové politiky mimo hranice Unie. A jedná se zde také o formu, jakým způsobem je tato zodpovědnost tedy přebírána mimo hranice Unii. Z prvního, pokud je o první bod, ten obsahový bod, oč se jedná v případě této zodpovědnosti? Existuje k tomu zpráva a já tady musím uvítat velice důležitý příspěvek paní Violety de Moreno Lax, tam je uvedeno, pokud jsou tedy otázky, na které nemohu zodpovědět, všeobecně je to tak v parlamentech i na univerzitách, že ti, ti starší hovoří a mladší pracují, ale tady je to skutečně paní Moreno, která tedy vykonala mimořádnou práci a srdečně jí za to chci na tomto místě poděkovat. Nemám tady samozřejmě dost času, abych vysvětlil detaily, oč se jedná případě e, žadatelů o azyl. Jedná se zde také třeba o regionální úpravy a podobně, ale já se zmíním o problému kontaktu. To jsou tedy ty dveře, na které se klepe, když to je třeba ve Středomoří. My máme na mysli, že tady musí být zcela jasně řečeno, že Evropská unie má v podstatě e, smíšený charakter migrace, který musí akceptovat aby tedy migrační toky bylo možno kontrolovat, aby se kontroloval přístup k území těchto států v Evropské unii, když se akceptuje tento smíšený statut. Jsou zde migrační toky, uprchlické toky, Takovéto osoby musí být považovány za osoby, které se už vlastně nacházejí jakoby na našich hranicích, i když ty hranice jsou třeba posunuty. To je pak taková akce jako třeba Frontex. Musí tady existovat skutečná politika kontroly přístupu, kterou musíme vyvinout, ale mám na mysli i politiku ochrany osob které mají být právně chráněny na základě právního textu úmluvy ze Ženevy nebo na základě podpůrných textů. Tedy obsahově a formálně se musí diskutovat o tom, jak se dá celá záležitost organizovat. Na jedné straně můžeme vytvořit texty, to je jedna věc, ale pak zde existuje další problém při dalším vývoji těchto textů a při realizaci a aplikaci těchto textů, jak se můžeme postarat o to, aby tyto texty, pokud jde tedy o asilovou politiku, kterou překládáme, abych tak řekl, vně naše hranice, jak mohou být tyto texty účinné, aby při své realizaci docházelo ke skutečné spolupráci se třetími zeměmi, která by měla být zaručena i mimo vnější hranice Evropské unie. A já si myslím, že na to nám dává odpověď Lisabon. Vracím se k článku 78 z Lisabonské smlouvy v odstavci 2 poslední písmeno D, tam je uvedeno na začátku článku 78 je uvedeno, Evropský parlament společně s radou musí najít opatření pro realizaci evropského asilového práva a poslední bod není tedy D, ale G, tam je uvedeno něco o partnerství a spolupráci se třetími zeměmi, aby tedy ty osoby, které žádají o azyl nebo dostávají časově omezenou ochranu, aby byly tedy společně eh, upraveny tyto zásady v partnerství se třetími zeměmi. Jedná se zde tedy o toto partnerství a o realizaci. Partnerství znamená, že se hovoří eh, na stejné úrovni nebo se vychází z pozice, která je zásadně pozitivní eh, vůči té zemi, s kterou chceme spolupracovat. To není nějaká pozice toho vládce a toho ovládaného. V naší zprávě se to kvalifikuje normálními eh, slovy, jako je globální přístup, multilaterální a podobně. Evropská unie tady pravděpodobně může vytvořit určité neutrální místo pro diskuze tohoto typu bez přímé souvislosti nebo bez přímého spojení s tím dočeným třetím státem. Neutrální místo, na to odkazuje protokol ze Stockholmu, ale neznamená to negaci, migraci a azyl, ale spíše spolupráci v občanskoprávních záležitostech mohou to být stejné prostory, mohou se týkat stejných věcí. Existuje tady Řím, existuje Dublin 1, 2, 3, ale existuje zde také určité neutrální místo v této souvislosti a to eh, Mezinárodní eh, konvence z Hágu pokud jde o Evropskou unii, tak tady musíme mít na mysli možnost, jak se dále přizpůsobit těmto textům, jak je možno tyto texty přebírat a vytvářet multilaterální spolupráci za účasti organizací, eh, jako jsou eh, soudní dvory a podobně. Může tady existovat také určité místo, které bude skutečným místem spolupráce mezi členskými státy Evropské unie a e, mezi e, třetími zeměmi. Je to určitá idea, je to formální, technicko-právní myšlenka, ale já bych vás chtěl poprosit, abyste o tom popřemýšleli. Tím končí, pane předsedo, děkuji panu profesorovi e, Karlierovi za tyto velice zajímavé myšlenky. Vycházelo se zde z rest restriktivních právních chápání a přešel jste potom k politickým představám a k praktickým ideám a postupům. A nyní tedy má slovo paní profesorka Jakulevičené z Univerzity Mikolo Romério v Litvě přednáší azylové právo, zabývá se otázkami uprchlíků, je také poradkyní mimo jiné a bude hovořit anglicky a řekne vám něco k následující otázce. Poskytnutí podpůrné ochrany mu se musí přizpůsobovat mezinárodnímu právu nebo právu členských států a počítá se se stejnými právy pro uprchlíky. Prosím, máte slovo. Excellenci, čijeme. Pane předsedo, páni poslanci, vážení hosté, já také se zaměřím především na otázky. A nyní zmíním dvě otázky. Když hovoříme o e, přizpůsobení podpůrné ochrany a také mezinárodní ochrany, tak se ptám, komu, na koho má být tato ochrana zaměřena. A za druhé, jestliže uznáme, které osoby mají být chráněny, tak jakou dodatečnou ochranu to přinese. Vzhledem k tomu, že Evropská komise jsou, se těmito tématy nezabývá, tak přesto toto téma je relevantní v rámci stokholského programu. Popíšu program, problém stručně máme podpůrnou ochranu, která je v současné době limitovaná, protože pod ní nespadají všechny osoby. A toto bohužel jde proti cíli směrnice, protože cílem směrnice je, aby všichni, kteří pod ochranu potřebují, ji mohli také získat. Také existují rozdíly mezi jednotlivými členskými státy při aplikaci ochrany a toto také podkopává evropské cíle a přizpůsobení v rámci EU. Tyto problémy také jsou prezentovány v rámci studie dopadu komise. Chci zmínit příklady osob, které vypadají z rámce podpůrné ochrany tak, jak toto je popsáno v článku 15 směrnice. Všechny tyto příklady budou založeny buď to na mezinárodních závazcích členských států, anebo budou založeny na současné praxi v členských státech. <clears throat> Nejdříve se chci krátce vyjádřit k osobám, které musí být chráněny podle článku 3 úmluvy o lidských právech. Je paradoxní, že podpůrná ochrana se vyvíjela na základě zákazu reformán, tedy navracení že nemůžete tuto osobu vrátit do příslušného státu. a jsou zde výjimky ve směrnici a vidíme, že tady jsou osoby, které, e, jsou, které požívají výjimku, nemohou dostat status uprchlíka, nemohou být také navráceny. Za druhé, také můžeme hovořit o osobách, které by výjimečně měly být chráněny, jestliže není s nimi adekvátně zacházeno v domovské zemi. Další skupina osob, které jsou vyjmuty z definice podpůrné ochrany, to jsou osoby, jejichž rodinný život nelze zaručit v hostitelské zemi, tak jak to požaduje článek 8. To jsou například rodinní příslušníci, kteří požívají podpůrnou ochranu ale bohužel se na ně nevztahuje směrnice o slučování rodin. Toto se týká například také nedoprovázených dětí. Jejichž nejlepší zájmy nelze zaručit v domovské zemi. Třetí skupina jsou oběti násilí a porušování lidských práv Členské státy v těchto případech často poskytují ochranu, poskytují tedy ochranu lidem z konfliktních zemí. My máme také směrnici o dočasné ochraně, která ochraňuje osoby přicházející z násilných oblastí. Kdyby tyto eh, ale mu, musí po, přicházet ve skupinách, kdyby přicházeli individuálně, pak se na ně tato směrnice nevztahuje. A toto je velice nekonzistentní řešení a vede k rozdílnému zacházení v jednotlivých členských zemích. A v neposlední řadě chci zmínit osoby, které nejsou v rámci pod podpůrné ochrany vzhledem k různé definici podpůrné ochrany v jednotlivých členských státech. Například také termín vnitřního konfliktu je interpretován v, v různých členských státech různě. Tak například lidé v některých zemích dostanou ochranu, takže lidé, kteří přicházejí ze zemí s ozbrojenými konflikty, ale v jiných zemích například tyto lidé eh, ochranu nedostanou. To je například země jako Irán či Čečensko. To jsou eh, lidé, na které se nevztahuje podpůrná ochrana. A nyní za druhé se ptám, co je přidaná hodnota rozšířit podpůrnou ochranu na další skupiny a, či individuální osoby. Takže chci nejdříve hovořit teoreticky. Jestliže společný evropský asilový systém je založen také na mezinárodních závazcích členských států, tak také musíme zabezpečit minimální standardy pro všechny lidi, kteří ochranu potřebují. Vedle toho, jestliže rozšíříme rámec ochrany i na další skupiny lidí, pak toto by bylo v souladu s cílem kvalifikační směrnice a také to přinese další konsistentnost mezi jednotlivými nástroji. Máme zde za třetí také praktické důvody, které jsou stejně důležité. Jestliže se ochrana vztahuje na individuální osoby, tak nesmí existovat rozdíly mezi členskými státy protože rozdíly v aplikaci eh, o komunitárních úprav v členských státech vedou také k tomu, že je s jednotlivými lidmi nakládáno různě. Doufám, že se mnou budete souhlasit, že mezinárodní právo je zde rozhodující. V některých členských státech se postupuje tak, že vycházejí z mezinárodních standardů a požadavků při poskytování rozšířené podpůrné ochrany. A také z hlediska praktického a finančního, jestliže se rozšíří podpůrná ochrana na více skupin osob, tak se příliš současná praxe nezmění. Neboť jednotlivé osoby dostávají v členských státech také například povolení k pobytu a také se mohou účastnit celkového společenského života. Proto je důležité, abychom postupovali harmonizovaně a abychom postupovali e, společně podle směrnice o kvalifikaci, podle kvalifikační směrnice. Já chci také ještě dodat, že jsem hovořila o různých skupinách lidí, ale já si myslím, že bychom zde měli postupovat velice racionálně, protože tato oblast ochrany spadá do pravomoci členských zemí. Například jsou to také staré, staří lidé, kteří eh, nemají být navráceni do zemí původu. A pak jsou tady také například odborníci a další osoby, o kterých jsem v současné době nehovořila. Děkuji. Okay. Muito obrigado também, professora Jankovičani. Děkuji. Děkuji, paní profesorko, za informativní přednášku a také vám děkuji za to, že jste zde přednesla detailní argumenty ve prospěch harmonizace podbůrné ochrany pro případy osob, které jsou buď to mimo právní definici, anebo jsou někde v meziprostoru. Jsou tady různé otázky. Hned předám slovo paní Flotre za zelené. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Pane Karlie, můžete také hovořit ještě jednou o zodpovědnosti v souvislosti s Frontexem. Nemůžeme všechno svalovat na Frontex, ale například vzpomeňme si na Lampedusu, kde bylo 30 tisíc lidí. A tady se hovořilo o tom, že celá řada osob by mohla také požívat podpůrnou ochranu, ale každý den na Lampeduze přichá, přibývá další, přibývají další stovky lidí. Takže jak to vypadá zde ze zodpovědností? Jestliže to řeknu řediteli Frontexu, tak on říká, že on provozuje pouze logistiku a zodpovědnost je na bedrech členských států. Ale jestliže Frontex operuje mimo rámec EU, tak tady se zodpovědností to je daleko složitější. Já vás žádám, abyste se pokusil definovat, jak to vypadá při těchto operacích se zodpovědností, například také s otázkou navracení či nenavracení. Neboť Frontex je evropská agentura, která musí dodržovat, musí dodržovat základní práva. Také my jako EU jsme ratifikovali Mezinárodní listinu lidských práv a podle Lisabonské smlouvy agentury také podléhají právu VETA Evropského parlamentu. A jestliže E, něco vědná Frontex, tak vlastně Evropský parlament nemůže vůbec zasahovat. A to je zcela nejasná situace. Můžete nám to vysvětlit? Já myslím, že bychom neměli tuto otázku rozdělovat mezi poslance a akademiky. A já teď dám slovo paní Lambert. Máte slovo. Děkuji. Já se pokusím jenom vybrat některé otázky. Eh, hovořil jste o eh, vztahu s třetími zeměmi. Eh, nám dělá starosti to v Evropském parlamentu, že je to partnerství, které se nezakládá zcela na rovnosti lidských práv. Například existují členské země, které velice tlačí na uzavření smlouvy s Libií, poněvadž eh, lidé, kteří se sem dostávají přes Libii, jakožto transitní zemi, aby do ní mohli být vráceni. Takže tady je otázka, co to vlastně znamená, to partnerství. To totiž má potom dopady na morální odpovědnost, můžeme říci, rozhodně na kroky, které můžeme potom podnikat eh, ve smyslu spolupráce eh, s dalšími zeměmi, jakési téměř outsourcování naší vlastní azylové politiky. Čili to je otázka, řekněme, kvality tam na místě. Dále otázka o subsidiární ochraně a e, statutem uprchlíků, čili jde o to, aby různé tady ty skupiny uprchlíků, aby se jim dostávalo stejného e, přístupu, stejného zacházení, i když e, směrnice tady dovolují více přístupu. A Eh, samozřejmě, když se podíváme na tu kvalifikační směrnici, která už je eh, stará několik let, tak eh, někteří zdůrazňovali myšlenku, že podpůrná ochrana má být ochranou krátkodobou. Je tomu skutečně tak? V, podle průzkumu, který jste provedli? No a poslední otázka. Co podle vás se má stát s lidmi, kteří nemají právo na humanitární ochranu eh, podle této směrnice. Nicméně, eh, když současně některé členské země říkají, že není možné vrátit je do země původu, jako je třeba Zimbabwe nebo podobně, ale přitom tedy tito žadatelé o azyl de facto v té či které členské země nemají právo na žádání o azyl. Čili jakým způsobem mají členské země zakázat s těmi, kteří nemají nárok na ochranu, ale eh, na druhé straně tyto země nechtějí vrátit eh, do země původu. Eh, tak, pan profesor Kalie. Děkuji vám. Pokud se týče otázky paní Flotr o zodpovědnosti Frontexu a tak dále, tak především eh, hraniční eh, kontroly prostě existují takové, které se musí provádět na středomorských hranicích. Eh, například ve Spojených státech existuje zajímavý případ, zajímavé tedy zvykové právo, v podobné situaci například, eh, když tedy imigranti eh, se snaží přistát u amerických břehů a eh, v souvislosti s tím příslušné pobřežní lídky sledovaly, jakým způsobem se tito lidé tam dostávají, sledují toto území a de facto, pokud eh, patrolují v mezinárodních vodách, tak eh, tady skutečně nejsou eh, žádné povinnosti, nemusí se dodržovat vůbec nic, a to ani třeba článek 43 podle umluvy o lidských právech. Vláda Spojených států Eh, de facto bylo poukázáno, že i v těchto případech by se měly dodržovat mezinárodní úmluvy. A problém tady je v tom, že by měla být eh, jasná a jednotná interpretace o migračních, tedy migračního a asilového práva. A zdá se, že tady došlo k nesprávné interpretaci principů. To vedlo k řadě debat, také k soudním debatám a došlo se k tomu, že je třeba toto vyjasnit v americkém právu a také k zesouladění s právem mezinárodním. A já myslím, že tohoto hlediska je třeba říci, že eh, kdysi tedy američané eh, mezinárodní principy ne pokud to šlo, se týkalo svých exteritoriálních vod. A nyní eh, toto bylo upraveno a jejich tehdejší postup je dnes vnímán jako opravdu porušování eh, mezinárodních principů. Čili my vidíme, že skutečně existují jakési šedé oblasti mm, eh, o tom, jakým způsobem se má či nemá dodržovat eh, mezinárodní právo. No a teď je otázka, jak to vlastně uspořádat pod v rámci v práci Frontexu. Takže pokud dojde k porušení tohoto práva, tak co je třeba dělat? Tak především je třeba znalost situace. Zcela jasně se tady ukázalo, že situaci dneska posuzujeme na základě odhadu, čili eh, my máme jakési proudy uprchlíků a teď, co se vlastně s nimi potom děje, my opravdu nevíme. To jsou opravdu jenom dohady, odhady a nám chybí instrumenty o tom, abychom Eh, byli schopni kvalifikovaně posoudit, eh, jaké dopady má činnost Frontexu eh, na proudy uprchlíků, na uznávání statutu uprchlíka a tak dále. A toto je důležitý bod, který zpracováváme v naší zprávě. Ve zprávě Frontexu se musí zcela jasně ukázat, jaké dopady má jejich činnost a to zatím není. Ve zprávách od Frontexu toto nevyčteme. No a druhá otázka, paní Lambert. Existují podepsané dohody, eh, které se podepisují se třetími zeměmi prostřednictvím Frontexu. A my si uvědomujeme, jak je důležité toto partnerství a je to partnerství eh, mezi lidmi, kteří nejsou, nebo mezi stranami, které nema, která nemají stát, úplně stejná práva. To je samozřejmě složité, v tom máte pravdu. A já si myslím, že eh, z tohoto důvodu je tak těžké předem říci, že ano, je třeba pokusit se o uzavření smluv s těmi či oněmi zeměmi a s tam těmi zase ne. Takže my se můžeme rozhodnout, že tady některé země upřednostníme jiné ne, ale v tom případě, že ano, pak je třeba dbát na dodržování lidských práv v dotyčných eh, potenciálně partnerských zemích. A tady skutečně by bylo třeba toto řešit na poněkud rovnoprávnější úrovni. My de facto máme konferenci v Hágu a to je zajímavé podle mě ze dvou důvodů. Za prvé existuje množství zkušeností, kde je možné to brát jako pokladnici eh, zkušenosti. Eh, to znamená, že tady je na čem stavět a je možné dále eh, spolupracovat. My máme například už eh, velké zkušenosti v mezinárodních adopcích dětí a v rámci toho nastává navazování vztahů mezi orgány členských zemí Evropské unie a třetích zemí. Čili můžeme třeba z něčeho takového vyjít a můžeme eh, to jak si transformovat na problematiku imigrační či asylanskou, Čili Hák eh, to je skutečně místo, kde je možné jednat a kde je možné jednat zcela rovnoprávně. Takže to je jedna taková možnost. Tak a Nyní paní profesorka Jakovičené by možná se taky mohla vyjádřit k otázkám paní Lambertové. Čili otázka je, zda eh, ten nástroj podpůrné ochrany by měl být rovnoprávný s nástrojem eh, azylu. No, eh, to je těžké, nejenom tedy z časových důvodů, ale my si velice ceníme toho, co navrhuje komise v nyní zpracovávaný návrhy? Jaké tady zazněly argumenty? Na jedné straně tady byly argumenty proti tomu jasnému pořadí a e, jeden z těch argumentů řekl, že e, podpůrná ochrana to má být e, něco krátkodobějšího, než je azyl. Další argument, který tady zaznívá, je ten, že podle článku 79 odstavce 2 smlouvy o Evropské unii opravdu rozlišuje mezi oběma statuty. Na jedné straně je to tady azyl, na druhé straně je to statut uprchlíka. To je vlastně otázka, která by měla platit v celé Evropské unii, protože jinak by si to vyžadovalo podpůrnou ochranu. Pokud se týče kontraargumentů, musím říci, že v naší studii my jsme neprováděli nový průzkum toho, jak tomu je konkrétně eh, v členských zemích. Tady spoleháme na údaje UNHCR. Ale některé stávající studie docházejí k závěru, že systém podpůrné ochrany eh, neodpovídá realitě, poněvadž eh, podpůrná ochrana se poskytuje na poměrně dlouhou dobu. Pak je tady ovšem otázka integrace. Eh, lidi, kteří tady zůstávají takto dlouhodobě, je třeba integrovat. Nemohou zůstat bez práv tak dlouhou dobu. Další je tady otázka diskriminace či nediskriminace. A Dokonce v komisi posouzení dopadů se odkazuje na dvě studie eh, Evropského soudu pro lidská práva, kde se říká, že by se neměl rozlišovat mezi dětmi, eh, pardon, mezi lidmi, kteří nárokují dětské příspěvky. Nemělo by se tedy rozlišovat mezi lidmi, které zde nejsou, kteří zde nejsou permanentně a Eh, mezi lidmi, kteří mají tento permanentní statut. Obojí kategorie lidí by měla mít nárok na dětské přídavky a podobné sociální podpory pro děti. Eh, pokud hovoříme o statutu, měli bychom hovořit o rovnosti práv a rovnosti šancí. Když se nyní zastavíme u praktik v členských zemích, to znamená, jak se členské země vypořádávají s příjemci podpůrné ochrany, respektive s těmi, kdo žádají o azyl uprchlíka, o statut uprchlíka. Když vyjdeme ze stávajících studií i z naší vlastní zkušeností, existují rozdíly mezi členskými zeměmi. V některých eh, jsou práva uprchlíků a osob používající podpůrné ochrany téměř stejná a jsou zase jiná. A jestli si vzpomínám správně, tak eh, je to tak, že pouze v malém počtu členských zemích se používají možnosti a výjimky, které umožňuje stávající text směrnice. Čili já myslím, že eh, odbírání těchto výjimek zase není tak rozšířené. No a nyní, jak je to s lidmi, kteří nemají právo na podpůrnou ochranu podle současného změní direktivy? Eh, musím říct, že opět máme rozdíly v členských zemích. Jestliže některé členské země z důvodu humanitární nebo nějakých jiných eh, se pohybují mimo definici podpůrné ochrany, pak někde je to tak, že se poskytuje něco, co je ekvivalentní podpůrné ochraně a to na velmi dlouhou dobu. Na druhé straně jsou členské země, které Eh, mají jakýsi statut tolerované osoby bez vydání povolení k pobytu a podobně. Dokonce je to tak, že v některých členských zemích tito lidé dostanou povolení k pobytu, i když lidé nemohou, nemají nárok na statut uprchlíka. A je to tady v souvislosti s plněním principu reforma. Čili je správně říci, že kvalifikační směrnice je restriktivnější, než jaká je současná praxe v členských zemích. Muito obrigado. Eu confesso que agora estou preocupado. Děkuji vám. Tak a teď se musíme trošku zaměřit na čas, eh, poněvadž ještě čtyři další se hlásí do, depady, do debaty. A myslím, že to možná ani nezvládneme. A nechci, nechci krátit čas panu Busitelovi. Desistiu da, da, da intervenção, então a professora Laurence de Bosch. Takže nepřejete si mluvit. Dobře, dáme slovo tedy Laurence de, Bush, Laurence de Bush. Taky ne. Da, da Assembleia Nacional da, da Eslovénia, o deputado Vito Rosa. Takže nyní Eh, pan Viktor Roze ze Slovenského národního shromáždění si přál promluvit. Ještě někdo? Yes. Um, your name because I, do not have your name. My name is Moreno Lax. Eh, ano, já jsem Violeta Moreno Lax. A pracovala jsem eh, eh, s panem profesorem Kalie na jedné části eh, této studie a já jsem se zabývala otázkami zodpovědnosti Frontexu. Teoreticky Frontex je zcela klíčovým faktorem pro přístup do Evropské unie, abych tak řekla. A při plnění svého mandátu Eh, hodně musíme tedy hovořit o článku 51 charty. Eh, Evropská komise eh, v novém dokumentu o Frontexu v článku 1 se opakuje respekt základním právům. Totež je v pokynech pro Frontex, čili problém je v něčem jiném. Problém je spíše na straně pojistek. Eh, pojistky vlastně dneska vůbec nemáme. Jestliže si stěžuje na no Refulma, um, uprchlík nebo žadatel azyl, tak de facto neexistuje formální nástroj, eh, kde by se mohl domáhat nějaké nápravy při vyjednávání eh, novely eh, předpisu, pardon, nařízení o Frontexu eh, by se to mělo tedy hovořit. Dále otázka je také o počtech uprchlíků, čili hovořilo se, že jich bude denně, budou denně možná tisíce, teďka je to stovka, takže je to tady zase jinak, než jsme předpokládali. Dále eh, máme také eh, EAS a eh, jeho, jeho povinné zapojení do Frontexu, do práce Frontexu, tak, aby mohlo dojít ke kvalifikovanému posuzování. Ano, děkuji. Děkuji vám všem za spolupráci. Nám se podařilo víceméně eh, dodržet čas a já nyní předám předsedání této zkuzi Simonu Busutelově. Okay, dear friends, we will resume our... Kolegové, budeme pokračovat v práci a to nyní nás čeká čtvrtá závěrečná část. Tady máme jednoho řečníka, kterým je pan profesor Andri Labaj, který je z univerzity Lador, je děkanem také eh, právní fakulty v Bionu. A také se zabývá svobodou pohybu, volnou mobilitou a tak dále. Pan Labaj bude hovořit jak si, o tom, jak sjednotit společný evropský asilový systém přistoupit k ženevské umluvě, posílit pravomoce podpůrného úřadu EASO nebo vytvořit Evropský asilový dvůr. To je velice, jsou všechno velice zajímavé otázky a očekáváme vaši zajímavou přednášku. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Stejně tak jako kolega eh, Kai Hlebroner, musím říci, že jsem byl v podstatě vylosován jako jeden z těch, eh, který tady musí dodržovat eh, řečovou dobu. Ze dvou důvodů. Získali jsme trošku času, za druhé tady máme téma, které musím pojednat. Představuje jenom určitý návrh. Prakticky se jedná o novou variantu celkové azylové politiky, ale žerty stranou. Těch deset minut přibližně, které mám k dispozici, mi umožňuje zmínit jenom síť Odysseus v souvislosti s tím evropským azylovým systémem. První poznámka, jak už řekl Filip Dubroka ve své přednášce, tak pravděpodobně tady máme volbu mezi tím, co musí být reformováno v tom současném systému a mezi tím, co představuje prakticky třetí fázi v azylovém systému. Dneska jsme vlastně zmítáni poněkud sem a tam. Když chceme něco podniknout, aby to fungovalo, tak musíme konstatovat, že to chceme buď to skorigovat, anebo to udělat radikálně úplně znovu. Reforma evropského práva nám dává tady pochopit, pochopit, že revoluce není vždycky ta nejlepší cesta, když chceme dělat zákony, proto potřebujeme trochu realismu a pragmatismu a pravděpodobně je nutné, abychom našli při této společné azylové politice určitou eh, koherenci. Pokud jde tedy o můj příspěvek, musíme se na to dívat ze tří hledisek. Jednak se jedná o rozvoj evropského azylového práva, jednak je to právní, jednak institucionální a za třetí chci hovořit o aspektech eh, judikatury v souvislosti s azylovou politikou. Za prvé tedy nejprve ten právní přístup je to vlastně dvojkolejné řešení. Jednak musíme uvažovat o potenciálu článku zá, osm, základní eh, charty základních lidských práv. Text, eh, to je text, o který se můžeme opírat a také musíme zohlednit to, co do posud eh, bylo uděláno v té společné evropské asilové politice. Článek 18 nám říká, že asilová politika odpovídá ženevské úmluvě a smlouvě mezi Evropskou unii a musíme tedy vycházet z jednoduchého uznávání a také ze slova, které je uvedeno eh, v této úmluvě. Jedná se o garance, čili záruky. Eh, to, co je také v Maastrichtské a pozdější amsterdamské smlouvě, musíme zcela konkrétně o těchto zárukách a o tomto respektu hovořit. Znamená to tedy to, co po nás požaduje eh, listina základních práv. Možná je to konstitucionalizace asilového práva a Lisabonská smlouva nám to v podstatě ukládá. Eh, Eh, úmluva o základních právech a Ženevská konvence hovoří také o podpůrné ochraně. To tedy znamená, že se jedná o právní akt, který by měl žadatele o azyl chránit. Já zatím si nejsem jist o tom, zda to tak daleko zachází. O tom můžeme diskutovat. Tady se můžeme opírat eh, o text, eh, který jasně ukazuje, že přijímá použitelnost těchto textů je určitá omezená možnost. Dobře, na jedné straně máme kontrolu nad texty, která může tímto způsobem probíhat. Je to tedy Ženevská umluva. Na straně druhé máme smlouvu o Evropské unii a smlouvu s ostatními Eh, orgány. To je tedy značný pokrok a není zcela jasné, co tedy s tímto pokrokem můžeme dokázat, ale je to záležitost soudců, aby nám to sdělili. Možná, že můžeme skutečně vytvořit skutečné azylové právo pro Evropskou unii které by se skládalo z ženevské úmluvy nebo by bylo v souladu s touto úmluvou, dále by tam byla podpůrná ochrana a další nástroje. Podle mého názoru je to docela dobře možné. Možná je to příspěvek k ženevské úmluvě, nechci zacházet do detailu, záležitosti jsou opravdu velice technické. Všechno to vzniklo na základě diskuze s jedním členským státem, bylo to Švédsko, jednalo se o akční program a zilových otázkách. A tady vidíme nutnost pro prověřit, zda by se nedalo přistoupit k ženevské úmluvě. Pakliže to máme v programu ze Stockholmu, tak je položena otázka, je to vůbec proveditelné, je to proveditelné pro Evropskou unii. Evropská unie má dneska v podstatě takovou právní osobnost, vyvíjí otázky společné azylové politiky. Není tady žádná zásadní překážka proti tomu, aby komise mohla přistoupit k ženevské úmluvě. Kromě toho, že ty věci jsou opravdu skutečně komplikovanější, než by se zdálo. Musíme tady hovořit o kompetencích, které jsou v podstatě kompetence Evropské unie překročeny, nebo to je nad rámec jejich kompetencí. Tedy ta záležitost je komplexnější, než by se na první pohled zdálo. Jestliže si tedy představíme dimenzi ženevské úmluvy, tak tady v podstatě vidíme, že to je přenecháno členským státům a musí se postupovat pravděpodobně tak, jak se postupuje v případě úmluvy o lidských právech. Tady máme také příslušný protokol, který nám dává možnosti. Evropská unie eh, a eh, Evropská unie by mohla v podstatě přistoupit eh, k tomuto textu. A všechny ty dopady, které si od toho slibujeme, tak tady si nejsem zcela jist. Ta zpráva o síti Odysseus nám k tomu řekne více. To byly tedy právnické záležitosti a nyní institucionální aspekty. To zmíním jenom velmi stručně. Chci spíše hovořit o judikatuře a o těchto aspektech. Tady tedy Evropská asilová kancelář hraje určitou roli, ale bylo by příliš brzy eh, vyvozovat veškeré důsledky, které z toho vyvodit bude možné v souvislosti s tou kanceláří je třeba vyřešit celou řadu problémů, které jsou řešitelné a můžeme je v budoucnu odstranit. Můžeme tady také vyjasnit celou záležitost s tou kanceláří a s jejími odkazy a s těmi právními akty, které jsou tomuto byru připisovány. V článku 18 je zcela jasně řečeno, že to, co dělá Evropská kancelář, nemá nic společného s ochranou na mezinárodní úrovni a nesmí to tyto rámce přesáhnout. To je problém, které musíme vyřešit. Musíme eh, provést analýzu faktu, která bude mnohem hlubší než ta dosavadní analýza. Existuje zde celá řada eh, obča- eh, těch eh, řešení. Je to velký fundus pro členské státy, které v podstatě analyzují oblasti, odkud přicházejí žadatelé o azyl. A k tomu může sloužit tato kancelář. Může upravovat také spory mezi jednotlivými státy, zaručit přechod, dokud eh, ještě nebude existovat příslušná judikatura pro tyto případy. V těch třech minutách, které mi ještě zůstávají, se zmíním o třetím aspektu a to je judikatura v rámci azylového práva. Jak už bylo řečeno, je to velice důležité. Pokud tedy v azylovém právu vycházíme z ochrany základních práv a ne ze zprávy a z veřejného pořádku, tak ten aspekt judikatury a kompetencí je opravdu velice konkrétním aspektem tato dimenze judikatury je něco, co, eh, čeho musíme dosáhnout. Musíme jít tímto směrem, ale jsou zde značné překážky, které musíme ještě zvládnout. My víme, že státy tradičně velice váhavě přistupují ke změnám své judikatury jestliže eh, jsou soudy samozřejmě velmi respektovanými soudy, máme tady také národní spory, evropské spory, ty mohou budovat pouze překážky pro určité vypracování judikatury pro Evropskou unii v azylových otázkách. Národní soudy by měly rozhodovat o národních otázkách, a evropské soudy by měly rozhodovat o všem ostatním, ale jak už jsem řekl, není to jednoduché. Evropské právo by mělo mít pr- možnost přímo zasáhnout v těchto otázkách v případě, kdy se tedy překročí ta červená čára, kterou Evropská unie tady definovala. Doposud tomu nikdy nebylo tak, že by evropské soudy vlastně spochybnili národní eh, rozhodnutí. Může tady dojít k určitému výkladu novému, ale samozřejmě Evropský soud nebo Evropské právo nemá právo zrušit Národní soud, Národní rozsudek, to musí udělat Národní soudy. Musíme tady tedy vytvořit určitou konstrukci, která tu argumentaci dotáhne až do konce. Ještě dvě minuty, pane předsedo, jestli dovolíte. Musíme všechny tyto záležitosti racionalizovat, jestliže dovolíte. Takže eh, Azylová politika je určitým normani, normativem, pokud je o právní předpisy. Na druhé straně ovšem eh, to také postihuje judikaturu. Tady musí být, eh, nebo je tady určitý předěl mezi rovným zacházením mezi těmi, kteří eh, vyžadují právní ochrany podle toho, v jakém státě se nacházejí, abych to tak řekl. Potřebujeme tady určitého soudce, který rozhodne v asilové politice, o přímých potřebách každého individua. Ale jak už jsem řekl, musí to být účinné v té judikatuře a tady musíme potom definovat priority. Eh, já dnes vidím prioritu v tom, že tedy se tím bude zabývat soud, který přiměje státy k tomu, aby svou asilovou politiku zharmonizovali předtím, než budeme mít ještě možnost právního prostředku pro všechny. Ale pokud půjdeme tímto směrem, tak eh, musíme říci, že jsou tady různé úseky, které musíme absolvovat. Eh, první věc je, že tedy ta Evropská asilová kancelář se bude pokoušet eh, dávat jednotlivým státům mnohem větší možnosti. Já si myslím, že určité takové pokyny, které musí tato kancelář schválit, musí to být určitá doktrína, která musí být schválena. A ta spočívá jednoduše v tom, že se pokoušíme při vykonávání eh, tohoto eh, tohoto prostoru, to je to vlastně prostor pro vlastní uvážení, který musí dostat určitý rámec. Například konkurenční soutěžní právo, to je jeden příklad. Tady Evropský soudní dvůr v souvislosti eh, s těmi manevrovacími prostorami jednotlivých států vytvořil určitý společný rámec. Tady musíme mít také důvody, o kterých musíme vědět, zda jsou dobré nebo špatné. Další možnost pro státy je požadovat motivaci a zdůvodnění Dobře, nechci zacházet do detailů, nemám k tomu čas, ale dokážu si to představit, že by to takto probíhalo. Můžeme se opírat o smlouvu z Lisabonu a můžeme postupovat možná i proti určitým hypotézám, například bychom mohli vyloučit, aby ta Evropská asilová kancelář schvalovala pokyny, které by se odchylovaly od ženevské úmluvy. Dále tady máme to, co nám nabízí smlouva z Amsterdamu. Amsterdamu. Musíme použít právní prostředky, když je možno jasně zjistit, že příslušný členský stát nedodržel pokyny to, této kanceláře. A pak samozřejmě musíme vzít za základ požadavky tohoto asilového práva. Například musíme e, zohlednit e, tu skutečnost, že jednotlivé členské státy se nacházejí v různé situaci. V některých e, je určitá ochrana považována za automatickou ochranu a v jiných členských státech je tomu úplně jinak. Takže asilová politika musí být vyvíjena tak, aby byl dostatek času na tyto záležitosti, protože jsou velice komplexní. Děkuji vám, pane profesore, a nyní zahajuji diskusi. A ti, kteří chtějí nyní prohovořit či položit otázku, prosím, přihlašte se. Já vím, že již byly předtím položeny otázky řečníkovi, ale možná, že ještě někdo chce něco říci. Kdo chce prolomit ledy, prosím? jinak mohu pokračovat ve své prezentaci další půl hodinku. Wonder, uh, Pane profesore, mě by zajímalo, zdali také si vzpomínáte na otázky, které byly položeny v první části. Možná, že bychom se k ní mohli vrátit. A nebo ještě by někdo zde ze předu z panelu mohl položit další otázky. Uh, já si myslím, že zásadní otázka se týkala především perspektiv, které se otvírají přístupem k ženevské umluvě. Zdali to bude něco jako revoluce nebo něco jiného. Já se domnívám následující. Za prvé je třeba připomenout, že Evropský soud pro lidská práva se nestává garantem pro ženevskou úmluvu, že soud garantuje práva, která jsou také garantována úmluvou. To se týká především článku 3 ponižujícího jednání a potom je to také článek 8 právo na rodinné soužití. To je otázka, která se týká asilového práva a vzniká tady paradox, kterému by mohlo dojít eventuálním přistoupením, jestliže by kde začal působit Evropský soudní dvůr. To znamená, že by potom Evropský soudní dvůr kontroloval národní pravomoce. Parce que, à l'intérieur de la politique commune d'asile, les deux grands volets, protection subsidiaire et protection à titre. Pokud se týče současné eh, politiky mm, azylu, Eh, tak budeme skutečně rozlišovat mezi podpůrnou ochranou a primární ochranou. Za druhé, eh, kontroly, které provedl Evropský soudní dvůr pro lidská práva, eh, tak to, co posuzoval, byly, byla podpůrná ochrana a byly to také dodatečné kontroly. A tady de facto šlo o splnění určitých cílů, nikoli o používání těch screeningových metod. Čili já si myslím, že eh, tím vzrůstá role eh, Evropského soudního pro lidská práva, ale neměli bychom to brát jako tak, že to vlastně nahrazuje něco jiného, co by se mělo stát a důležitějšího, co by se mělo stát Evropské unii. E, prostě je to odpovědnost, kterou by měla převzít na svá vedra Evropská unie jako taková. A jestli obecně nebo nějakým konkrétnějším způsobem, no, e, zdá se nám, že vytvoření tribunálu, který by se specializoval pouze na otázky asilových eh, práv, eh, to asi není reálná cesta. Měli bychom se tedy místo toho snažit eh, zajistit to, aby všechny naše návrhy budou jaksi proveditelné, prakticky vhodné. Takže myslíme si, že je velice z tohoto důvodu Eh, nepravděpodobné, vlastně spíše je nemožné, že bychom skutečně jednoho dne viděli založení eh, asilového soudního dvora. Je to něco podobného. Američané mají svůj nejvyšší soud, my máme eh, také Soudní dvůr pro lidská práva. A já si myslím, že také zde je prostor pro fungování soudců vnitrostátních, poněvadž na vnitrostátní úrovni se toto posuzuje v prvé řadě. Já se domnívám, že Evropský soudní dvůr se bude do budoucna daleko více zabývat otázkami výkladu asilového práva. A nejsem si zcela jist, zda současné procesní prostředky, které máme, budou dostatečně na to, abychom tento postup vyřizovali dostatečně rychle a dostatečně jasně, pokud se týče výkladu evropského asilového práva. Proto eh, tady se ptám, nadhazují takovou myšlenku, jestli bychom neměli vytvořit nějaký proces, který by poradním výborům a e, soudním eh, senátům měl možnost předkládat Eh, jakousi interpretaci problému, jakési doporučení a pak by bylo všem na Senátu, jestli se ti bude řídit nebo ne. Nebylo by to nic závazného. De facto by to bylo složeno z odborníků, kteří by byli schopni specializovaněji a rychleji a možná odborněji rozhodovat o těchto věcech a možná by se je rychleji orientovali eh, v příslušné otázce. A myslím, že už to tady bylo řečeno. Eh, problém je v tom, že Evropský soud rozhoduje o konkrétních případech, ale ty se potom nějakým způsobem interpretují nebo zobecňují v soudní praxi v členských zemích. No a z toho potom mohou vyplývat další potíže, eh, protože Eh, členské země mnohdy do svého práva přebírají formulace ze směrnic Evropské unie, ale eh, pak je problém v tom, že se málo kdy rozlišuje to, že de facto evropský zákonodárce má jednu roli, tedy stanoví obecné zákony, obecná pravidla, zatímco soudy rozhodují v jednotlivých eh, případech. To znamená, že potom se tedy to právo, tedy rozsudky aplikují na eh, obecné zákony a to není v pořádku. Já osobně tedy se shoduji s panem profesorem Hebronerem. Eh, dodal bych tomu dva boty spíše politické povahy. Musím říci, že eh, Evropský soudní dvůr si velice žádlivě střeží svá privilegia a teď máme jakási pravidla pro spolupráci s eh, tímto soudním dvorem, respektive návrhy tady byly, ale de facto nikdy to nedospělo k výsledkům. A v zásadě si myslím, že organizace právních systémů v Evropské unie Eh, se nezměnila za poslední 30 let, přesto, že nastoupily soudní dvory první instance. Například eh, soudní dvůr se nechce dělit o svá privilegia se soudy první instance. To je ten problém. Eh, za druhé, hodně se hovoří o asilu a tím se dostáváme zpátky k Frontexu. Tam jsme řekli, že my de facto nemáme žádná pořádná čísla. Čili my potřebujeme vědět, jestli ten asilový problém je kvantitativně tak velký, aby to oprávnilo vznik specializované právní instituce. Tady se hovořilo, že každý rok v Lucembursku eh, máme 300 tisíc nových eh, příkladů, eh, případů. Ale to, kdybychom měli takové číslo, dobře, jenomže my nemáme. Prostě se eh, předpokládáme, že kdyby to bylo toto číslo 300 tisíc případů, no pak by samozřejmě ten soud eh, byl naprosto přetížen, ale my nevíme, jestli hovoříme ve skutečnosti o tisíce, tisící případů nebo milionu případů. Čili my opravdu potřebujeme znát čísla na to, abychom mohli rozhodnout, co s tím budeme dělat dál. A jak tady bylo řečeno, eh, my eh, často podceňujeme význam eh, rychlosti těchto procesů. A problém je v tom, že lidé tedy čekají, často jsou zadržení a je to dáno pouze tím, že my nejsme schopni dostatečně rychle odpovědět na otázku, zda ten či onen žadatel o azyl si zaslouží tu či onu formu ochrany. Prostě toto je neuspokojivá situace. A dokonce ani naléhavý postup neumožňuje členským zemím, aby do, řekněme, 72 hodin byli schopni rozhodnout. Čili pokud se týče asilové problematiky, potřebujeme určitou specializaci. Já bych se taky chtěla zeptat, eh, kde vidíte v, celém to, to, v celé této věci roli komise? Součástí role komise je skutečně monitorování, dozor a tak dále, to víme. A tedy eh, v té naší oblasti, třeba eh, v sociálních věcech, Čili eh, tam ta komise, eh, tam je to de facto o eh, pokynech, návodech. A jedna z těch otázek, respektive úkolů, tohoto asilového úřadu Eh, tak de facto eh, jejich úkoly na to dozírá komise, ale spíše je to otázka spíše návodu a pokynu, nežli, nežli eh, využívání nejlepších praktik. Čili znovu se ptám, jak konkrétně vypadá role komise v této věci? No, já myslím, že to, že těžko hledám odpověď, je už vlastně odpovědí samo o sobě pokud eh, tedy jste slyšeli to, co jsem řekl, tak eh, z toho jasně vyplývá, že máme tady skutečně s tím problém. To je nepopíratelné. My jsme viděli takový na posledních pár let takovou, takovou snahu, takové úsilí eh, zbavovat se problému a snažili jsme se jaksi ten horký brambor předat někomu jinému v sousedství. Čili je to otázka eh, mechanismů a, a pravomoci a tak dále. A my nevíme úplně přesně, kde to v tom systému je usazeno. Nevíme, kdo, to má, kdo na to má dozírat. Evropský asilový úřad by mohl být skutečně nositelem opravdové asilové politiky Evropské unie. Ale je třeba, aby tento úřad měl podporu, aby skutečně byl důsledný a aby byl efektivní. No, a například eh, máme tady otázku pracovní skupin, eh, které budou také jmenovat eh, soudce. Pokud bychom měli soudce pro otázky asilu, tak to znamená, že to bude úplně jiným způsobem rozhodováno, než kdyby to prostě rozhodoval úředník. Čili my budeme skutečně muset se velice pečlivě zamyslet nad tím, jak prakticky má vypadat eh, funkce tohoto azylového úřadu. Samozřejmě, že musíme dodržovat lidská práva, ale musí to být jejich reálná, realistická interpretace. A Samozřejmě, že národní jurisdikce eh, budou si snažit zachovat svoji kontrolu, poněvadž to je značná část suverenity členských zemí. Či to je realita. Já myslím, že eh, my dnes bychom raději na ty otázky neodpovídali. No a pak je tady další otázka nehumánního zacházení. Žádá si slovo ještě někdo další? Jestliže se již nikdo o slovo dále nehlásí, tak bychom měli nyní naši konferenci či slyšení ukončit a nyní závěrečné slovo, prosím. Nyní nedám žádné závěry, ale chci pouze říci, že jste zajisté pochopili, že naše studie zatím není úplně dokončena. My ji dokončujeme a je to složitá práce, protože téma je velice široké, ale každý týden přichází nové dokumenty a informace, které musíme ještě do toho zapracovat. Ale již se blížíme ke konci a také vedeme diskusi s administrativou Evropského parlamentu a hodláme studii dokončit v následujících týdnech a potom bude studie také zveřejněna. Já nevím přesně kdy, také nemohu říci, zdali to bude před letní přestávkou nebo až po letních prázdninách, ale studie bude tedy brzy k dispozici a tato studie bude obsahovat daleko více aspektů, než k o kterých jste slyšeli dnes. My jsme dnes hovořili pouze asi o šesti či sedmi tématech a pak je tady také otázka hodnocení, otázka aký a také otázka budoucnosti evropského asilového systému. Já doufám, že tím jsme vás naladili k přečtení této studie a také uvidíme, zdali později uděláme například další prezentaci celkového textu. Já vám děkuji za vaši přítomnost. Já především také děkuji Evropskému parlamentu, že nám poskytl svou půdu. Děkuji vám, pane profesore. Já bych chtěl poděkovat panu profesorovi Labajovi za prezentaci ve čtvrté části chci poděkovat i ostatním řečníkům a jménem výboru pro občanská práva a také za chci poděkovat jménem eh, politického oddělení Evropského parlamentu. Také děkuji za účast zástupcům eh, národních parlamentů a dalším hostům. Děkuji vám za vaši přítomnost a tímto tuto schůzi.